Okay, colleagues, good morning and welcome back. To... Dobré ráno, vítám vás zpátky na našem výboru. Máme tři body programu, eh, takže nejprve mise výboru DV zahájení Evropského roku rozvoje, ale budeme tady mít také zástup komise, takže bude zajímavé si vyslechnout um, celou řadu tedy, eh, čili nejprve tedy ten, asi vezmeme ten bod eh, o Evropském roku rozvoje a poté bychom vzali ty eh, typ a situaci pracujících dětí. Máme přihlášenou řadu řečníků na programu k tomuto složitému tématu. Máme pozvané odborníky. Takže tedy bod 15, mise výboru DV e zahájení Evropského roku rozvoje. Jak jsme říkali včera při zahájení, já jsem byla v Rize 9. ledna. Byli jsme velice pěkně přijati lotyšským předsednictvím, jak kolegové asi vědí ze schůze koordinátorů. Náš původní plán byl vyslat delegaci, která se pak nekonala, protože konference předsedů odložila rozhodnutí o všech misích všech výborů na později, takže jsme nemohli dostat povolení k oficiální delegaci. Tak jsem byla velmi zklamaná, ale chtěla jsem, aby tam bylo více kolegů, tím spíše, že kolegové tady jsou právě ti, kteří prosadili Evropský rok rozvoje, ale nešlo je přesvědčit, takže předseda Schulz navrhl, abych šla já s místo předsedou eh, AKP výboru a spolupředseda komišel s místo předsedou, že by se taky mohli účastnit. A někteří kolegové z výboru se rozhodli, že se zúčastní eh, z vlastní iniciativy, takže byli tam zástupci z EPP a, a e, e, SNT v Rize. Lotyšské předsednictví e, Lotyšsko nemá dlouholetou tradici nevládních organizací, ale jsou velice aktivní v oblasti Eh, rozvoje a slavili zrovna desáté výročí založení a, a měli takové inovativní způsoby, jak, jak předávat to poselství dál. Byl to pátek a pro rozvoj bylo dobré, že ten rok byl zahájený prezidentem, předsedou Junckerem a spolu s lotyšským premiérem Margarinem, takže to skutečně mělo velice vysokou důstojnou úroveň to, eh, ta eh, oslava, tak byl tam komisař pro politi- rozvojovou politiku a pro životní prostředí, což je dobré bylo. To navíc to poukazovalo na spojení mezi životním prostředím, udržitelností a rozvojem, což je velice důležité um, pro agendu eh, po dva, roku 2015. Já jsem ve svém vysloupení řekla, že ten rok vlastně má upozorňovat veřejné mínění a, a silnou podporu evropské veřejnosti pro rozvojovou politiku s tím, že rozvojová politika by měla být součástí evropské politiky a že to také nebude jenom Eh, rok oslav a chválení se, co jsme udělali a kolik peněz jsme vydali, ale měl by to být také rok činnosti, akcí. Máme mm, celou řadu konferencí, jak jsme říkali včera. Máme eh, červen, červenec, pak je eh, summit, pak v New Yorku Eh, konference. Domnívám se, že pokud to, tyto eh, akce v rámci OSN budou úspěšné, tak to bude velmi přínosné. A další důležitá evropská iniciativa je obnova akčního plánu. Když se podíváme kolem světa, eh, práva žen jsou postupně erodována, třeba v Nigerii ženy a děti jsou unášeny, ženy jsou nucené k sňatkům, tež v Syrii. A všichni jsme slyšeli o tom, eh, co se děje v Kongu s eh, ženskými právy, takže eh, lidé, kteří jsou zapojeni do otázky ženských práv, Malala a podobně. To je jaksi velký boj za práva mužů a žen a takže když komise chce obnovit akční plán pro eh, tento ehm, pro tuto oblast, eh, eh, pro genderovou oblast v tomto roce, tak to bude velice užitečné. A poslední, co bych chtěla citovat, já nevím, před asi deseti lety, ehm, Mandela říkal, když přijel do Londýna, říkal, chudobu způsobil člověk a tak ji mohou lidské činy eh, odbourat. A je to otázka odpovědnosti a eh, to není danost. Eh, vidět svět tak to je možné prostě s tím něco udělat. Takže to bylo na tom nahájení. A teď je důležité, aby celý rok evropského rozvoje byl úspěšní. Vzniknul malý podvýbor v našem výboru, který by vytvořil akční plán pro Evropský rok rozvoje. Já se tam budu scházet s DG.com z parlamentu, protože chceme, aby jaksi celý parlament byl zapojený do Evropského roku rozvoje, nejenom členové našeho výboru. Tak jsem požádala DG.com, aby poslala všem členům parlamentu um, takový akční balíček a to se zatím dává na DGCOM dohromady, ale doufám, že už to brzy bude. Rada bych, aby Evropský rok rozvoje byl zahrnutý do programu eh, návštěv parlamentu. Lidé sem chodí a nemusí nutně vědět, že je Evropský rok rozvoje parlamentáriu by měla být výstava na toto téma a je, to, myslím, Kristian plánuje na květen. Proběhne výměna názorů s programovým výborem příští měsíc. Už Jsme se rozhodli uspořádat akci v Miláně jako součást EXPA, to by se konalo v říjnu pak máme tady v červnu Dny evropského rozvoje. Ty dny původně měly být v době, kdy my bychom byli ve Štrasburku, ale teď to bude, myslím, 4. a 6. června, aby to bylo před Štrasburkem. A bude to tedy tady a budou tu různé aktivity. Potom budou eh, den otevřených dveří 9. května, což bude další příležitost. Ale myslím, že je důležité když se konají věci nejenom tady, ale také v členských zemích. A tak já chci požádat sekretariát, aby rozeslal členům po této schůzi s detailními kontakty, protože Evropský parlament má kanceláře ve všech členských zemích a měli by koordinovat spolu se svými s ministry v členských státech. Já se třeba chci setkat v londýnské kanceláři s lidmi, s nevládními organizacemi, eh, abychom se domluvili na programu akcí eh, v členském státě jako takovém. A mm, koordinátoři budou žádat aktualizaci informací z DG.com, takže uvidíme, my, když jsme se s DGKom setkali, měli velké, velkou radost, byli velmi vylačení, eh, říkají, že to je poprvé, co vlastně parlament eh, oslovil s nějakou akcí DGKom, takže eh, my rádi, jak si se budeme podílet na propagování této akce. Je to tedy takový začátek po všech stránkách a doufáme, že to bude úspěšné. Mám tady seznam řečníků. Thank you very much, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Nejprve vám chci poděkovat eh, za vaše slova. Myslím, že je zásadní, abychom komunikovali více s eh, úřady se stálými zastoupeními Unie v členských státech. Minulý týden jsem se sešel eh, s šéfem toho stálého zastoupení u nás eh, v Zahřebu a oni nemají absolutně žádné nápady, žádný plán, absolutně nic k tomu Evropskému roku rozvoje, což je hodně zvláštní i vzhledem k tomu, že komisař pro otázku rozvoje je e, komisařka, je e, vlastně Chorvatka e, a mm, pravděpodobně komise to všechno dělá, ale koordinace chybí, ta asi ještě nebyla zavedena a já si kladu otázku, zdali to není situace, která by se mohla replikovat v dalších členských státech. Spojené království je pravděpodobně výjimkou vzhledem k významu, kterého mu se rozvojová pomoc a rozvojové aktivity v té zemi těžší, ale myslím si, že právě rozvojová pomoc je e, fantastickou příležitostí, aby e, se ti, kteří zatím nebyli dost aktivní, e, tak trochu rozhýbali a prostřednictvím stálých zastoupení by to bylo podle mě velmi dobře možné. Takže já bych velice rád, kdyby se toto nějakým způsobem hodně v současné době a do budoucna rozšířilo. Pan Neuber Neuser. Děkuji, Lindo, za eh, tvoji aktivitu eh, v Rize a za eh, veškeré ty aktivity, které si uskutečnila v minulosti. Já bych chtěl chtěl požádat předsednictví Rady Lotyšské o to, aby pokračovalo v té eh, naší práci, protože eh, já ale musím říct, že jsem poněkud eh, zklamaný, že to takto dopadlo v Bruselu a ve Štrasburku, protože ti poslanci, kteří tolik nepracují s otázkami rozvojové spolupráce, tak se nadále na tomto nepodílejí a souběžně eh, eh, předseda Martin Schulz nám eh, řekl, že bychom měli mít nějakou složku, tak aby každý poslanec v lednu se mohl s touto tematikou seznámit. Potom ta Mm, schopnost mít nějaký, nějakou kampaň, tak tomu patří, abychom měli nějaké plagáty, abychom měli uh, také slogan, abychom měli nějaké samolepky, prostě všechno, co může pomoci tomu, aby se každý uh, poslanec mohl zabývat otázkou a převzít jako svou tu tematiku rozvojové spolupráce. Takže ty kampaně nestačí, když je eh, provádějí pouze poslanci, kteří se zabývají eh, touto problematikou, tedy výbor pro rozvoj, ale je důležité, aby každý ten poslanec byl eh, vyslancem v tomto roce pro rozvojovou spolupráci. Proto je důležité, aby i státy se podílely na této kampani a aby tato kampaň byla zviditelněná. Um, thank you. Děkuji vám. Mám k tomu pár připomínek k tomu, co jste řekl, Norberte, ale zatím Eh, dám slovo eh, paní Stívy Sovatě z Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkovala za to, že jste byla přítomna v Rize a za váš projev tam. Bylo to skutečně e, setkání na nejvyšší úrovni. Byl tam také předseda hospodářského a sociálního výboru, předseda výboru regionů. Myslím, že to byl dobrý e, start tohoto roku rozvoje. E, to, co vím, e, možná, že nevím všechno, je, že v Evropě se bude e, konat dohromady 12 e, takových zahajovacích akcí. Jak víte, máme někdy problémy také získat informace o všem, co se v Evropě odehrává, ale je to tedy 12 zahajovacích akcí. Irsko, to také chystá tento, tuto sobotu v Bruselu Eh, se eh, jedna část konala eh, za účasti 400 lidí v Bozár, pro, to bylo tak jako určené veřejnosti a pak to byla další část, kterou zahájila královna Matilda já si myslím, že ten rok pro rozvoj začíná dobře a skutečně mohu než silně doporučit, aby členské státy se zapojily do těch událostí ve svých Eh, zemích. Vím, že eh, jsou eh, zapojeni obecně hodně, ale byla bych ráda, kdyby tomu bylo i v této oblasti a v dalších událostech. Jak víte, tak jsme zatím tedy ta data přesunuli na 3. a 4. června. Doufám, že to setkání bude také se těšit zájmu Evropského parlamentu na té nejvyšší úrovni. Je to dvoudenní setkání a byla bych velice ráda, kdyby Evropský parlament prostřednictvím svých kontaktů také zajistil účast Eh, partnerských eh, zemí, jejich parlamentních zástupců. To bude největší událost eh, tohoto typu, kterou jsme kdy organizovali a máme určité myšlenky, nápady, jak to zorganizovat, aby to bylo udržitelné, zajímavé, všeobjímající. Pak máme také ty nějaké události v Miláně. Vy jste se také správně zmínila, že tady bude 2. března E, aktivita kolem genderu. Gender bude e, také téma e, v letošním roce a komisař Mimica řekl, že bude nejvíc slyšitelným komisařem v otázkách genderu v celém kolegiu komisařů, takže máme se na co těšit. A pak tady ještě v průběhu roku budou další události, jak jsem řekla, ty události v Miláně a potom s lucemburským předsednictvím to bude taková takový závěr toho roku e, rozvojové pomoci během e, rady. E, teď ohledně kampaní. Musím říct, že nejprve, že máme webové stránky, které jsou velmi vstřícné, velmi přátelské k uživateli a už celá řada nevládních organizací v různých členských státech připravila do toho své vlastní příspěvky a já doufám, že parlament eh, ten svůj eh, díl eh, na těchto stránkách také zaplní zajímavými odkazy a informacemi. Máme také facebookovou stránku, facebookový profil a máme tam za týden už více jak 400, 400 sledujících. Tento týden navíc je to světový E, potravinový program. Každý týden je tak trochu někomu věnovaný, takže e, je to takový e, způsob, jak připojit další. Není to rok institucí, je to rok rozvoje, který by měl zahrnout všechny ty, kteří chtějí spolupracovat. V neposlední řadě máme už určité prvky pro náš balíček eh, nástrojů, eh, pro náš toolkit. Eh, chtěla bych, abychom ten, to moto, co nejvíce rozšiřovali a sdíleli. Vizuální identita je velmi důležitá. Měli bychom co nejvíce používat ty produkty, které používáme společně a s naším DG jsem také, příslušným jsem také hovořila o možnosti vytvořit takový, eh, takové malé video, které by bylo eh, přeloženo do všech jazyků Unie, budeme mít vlaječku a nějaké další materiály, které pak eh, ti, kteří budou organizovat v rámci roku rozvoje různé iniciativy, budou moci používat. Také na našich webových stránkách, na Twitteru a na facebookovém profilu publikujeme různé věci, které jsou potom e, přeloženy do, i do všech dalších jazyků. Já bych o těchto věcech mohla hovořit e, celé hodiny, ale jsem tady spíš proto, abych e, odpověděla na případné dotazy. Ještě jednou chci poděkovat za skutečně exemplární spolupráci s vámi za poslední dva roky a já si myslím, že už jenom kvůli tomu můžeme doufat, že začínáme s tímto rokem opravdu velice dobře. Předsedkyně, děkuji vám a ptám se, zdali má někdo nějaké dotazy na komisi. E, ještě k tomu zahájení roku. E, ano, to se odehrává napříč e, Evropou. Já jsem teď třeba nemohla být v Dublinu, protože jsem tady, ale poslala jsem tam video sdělení a to samé do Španělska ještě než jste přišla, tak jsme si říkali, že každá informační eh, celář parlamentu byla požádána, aby něco připravila, takže je celá řada věcí, které jsou chystány v různých členských eh, zemích DG komunikace eh, také slíbilo, že připraví takový soubor eh, propagačních materiálů a až ten rok bude opravdu zahájen, tak bychom možná měli udělat něco viditelnějšího, abychom víc kolegy informovali o tom, co se děje mimo já jsem eh, udělala své vlastní plagáty, abych eh, tak trochu eh, provedla určitou osvětu. Každý poslanec, každá poslankyně může mít na svých webových stránkách nějakou informaci, něco, co by zaujalo a co by bylo v souvislosti s rokem pro rozvoj a doufám, že to bude také přijatelné, že to budou materiály zajímavé pro občany. Možná ještě jedna věc, Eurometr z minulého týdna jsem zatím neviděla. Aha, e, je to e, na, v elektronickém formátu našich e, dokumentu na toto jednání, takže tam eh, uvidíte i výsledky výzkumu veřejného mínění kolem této věci, kolem této tematiky. Možná, že bychom to mohli poslat i samostatně kolegům z výboru, aby to bylo viditelnější, zřetelnější. Zdá eh, se, že občané opravdu touží po tom, aby získali více informací o rozvojové politice a to je zase další zajímavý fakt. Hejdy se chtěla mě něco zeptat. Já už jsem mezi tím ty informace dostala, takže e, v pořádku, děkuji. So, um, as I said, we now... Předsedkyně, jak jsem řekla, musíme připravit plány na e, ten Evropský den rozvoje, na naší událost v květnu a měli jsme ještě další myšlenku a já hledám e, myšlenky e, mezi i vámi, kolegové. Měli jsme také takový nápad, že bychom udělali sérii přednášek se zajímavými hosty. Možná Bill Gates byl v Bruselu eh, jenom na velice krátkou cestu, bylo to na pár hodin, to se nepodařilo bohužel zorganizovat, využít jeho přítomnosti v Bruselu, ale mohli bychom mít takové eh, hosty, eh, kteří by vystoupili s přednáškami zde v parlamentu, Eh, a eh, bylo by dobré zaujmout naše partnerské země v rozvojovém světě, získat eh, širší, audi, širší posluchačskou obec, rozšířit to i mezi našimi kolegy. Řada z nich třeba zná nějaké dobré řečníky, zajímavé osobnosti, mohli by informovat sekretariát a sekretariát potom tyto věci dále koordinuje. Takže pokud má ještě někdo něco, tak se prosím přihlašte. Ano, děkuji. Já bych ještě chtěla říct, že co se týká eurobarometru, tak eh, klidně pošlu další informace. Myslím, že to je dobrý nástroj, protože je velmi dostupný pro eh, všechny členské státy v angličtině a v příslušném jazyce a eh, zároveň je to prostě celounijní, celoevropský zdroj, může také být poměrně zajímavý i pro média, tam je vždycky zaznamenán. Takže Eh, ve vztahu k evropské eh, evropským občanům. Eh, tam pak zjistíme zajímavé rozdíly, třeba když se lidé, lidi ptají, jestli jsou připraveni více platit za dopravu nebo konkrétně v rozvojové pomoci, zdali by jí mělo být více a tak dále. Eh, pak eh, je eh, ještě třeba si uvědomit, že jedna přednáška už proběhla, byl to kolega Karas v Rize, to byla velmi zajímavá přednáška, oni pak dali k dispozici sekretariátu, takže jsem připravena se i podělit o seznam řečníků, s kterými jsme se už domluvili my v komisi a možná, že někteří by mohli vystoupit i pro vás, oni se teď už angažují v různých univerzitách napříč Evropou během celého roku. Jsou to významní akademici, anebo zase lidé, kteří třeba nejsou z akademické obce ale kteří jsou nositeli zajímavých a inovativních myšlenek. Takže eh, pojďme sdílet co největší množství toho, co eh, sdílet lze. V letošním roce je to pro dobro věci. Vy jste eh, vlastně v pravidelném kontaktu se svými členskými státy, dojíždíte tam velmi často. My jsme tady v Bruselu a myslím, že máme navzájem velmi důležité nástroje, které můžeme sdílet v tomto roce pro rozvoj. Právě mi sekretariát řekl, že byla zahájena i fotografická soutěž e, a poprosím sekretariát, aby o tom informoval i všechny členy, aby tedy všichni věděli, co se již odehrává a byli maximálně informováni. Takže to je všechno. Já ještě kontroluju e, ten bod 16. E, je to bod který se týká eh, TTIP a Anelic eh, má malinké spoždění. Eh, uděláme si dvouminutovou pauzu a zjistíme, jak to je s Arnem, jestli má šanci dorazit, anebo až později. Děkuji. Um, Zapomněla jsem poděkovat Evropské komisi za všechnu práci na tom, takže děkujeme vám za všechno, co jste doposavať udělali, bylo toho opravdu velká práce a těšíme se na příští měsíce. Takže nyní, kolegové, počkáme, až Arne eh, popadne dech a přistoupíme k bodu 16, což jsou doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic TTIP. Takže e, to je velice aktuální téma, nejenom zde na tomto fóru, ale i mezi občany. Víme, že otázky, které vyplývají e, z tohoto tématu, jsou velice živé a takže dám slovo navrhovateli a poté stínovým zpravodajům. Takže už jste popadl dech? Ano, děkuji. Dobrá, takže slovo má e, zpravodaj stanoviska. Děkuji. Vážení kolegové, já bych nejprve chtěl zdůraznit, že tady se musíme především soustředit na Eh, rozvojové země, které jsou uvedené v TTIPu, eh, ale nevíme, eh, jestli ještě to přesně, to přesné znění je bude ponecháno, takže o tom se bude zřejmě jednat v pozdějších fázích. Probíhá celá řada studií, jenomže nezacházejí do detailů ohledně toho, jaký vliv bude mít dohoda na rozvojové země, jestli budou negativní nebo pozitivní. Jsou to dvě studie, jedna od Oxfamu a ještě jedna, e, takže e, proto to je opravdu velice široce rozkročené. A my musíme na to pohlížet ze dvou stran, to znamená příležitosti, hrozby a jak je řešit. Tak nejprve hrozby. Toto stanovisko Eh, vychází z toho, že TTIP bude mít velký vliv na ekonomické struktury a vztahy a je třeba zajistit, že tam nebude diskriminace, že nová eh, pravidla možní i eh, rozvojovým zemím jednat. To znamená, je potřeba obnovit kolo z Doha a dosáhnout určitého pokroku. Co se týče pracovních norem a, a umluvy Mezinárodní organizace práce, je třeba věnovat pozornost tomu, aby byly dodržovány a aby eh, nepředstavovalo toto tedy hrozbu. V německém parlamentu Eh, o tom jednali a říkali, že je potřeba, aby tam byly zakotveny do, dobré normy pro um, podniky, pro obchod a tak dále. Takže eh, stanovení norm a pravidel je spíš příležitost pro v rozvojové země, aby i tam se prosadily normy Mezinárodní organizace práce. Jsem připraven reagovat na vaše připomínky a pozměňovací návrhy, eh, o kterých pak budeme samozřejmě jednat, hledat kompromisy. A eh, sami bychom také něco k tomu rádi dodali, ale především jsem eh, se těším, že vyslechnu vaše připomínky a jak už jsem říkal, chtěl bych, abychom skutečně se tady věnovali problematice vlivu na rozvojové země. Nechci, abychom to tady projednávali v celém rozsahu, ale konkrétně, jak je tento dopad, protože mm, to je, myslím, e, pro nás relevantní. Děkuji. Yeah, thank you very much. I mean... Děkuji. Celá řada výborů v parlamentu se věnuje problematice TTIP, takže je potřeba skutečně se držet svého tématu, protože jinak se výbory mezi sebou nikdy nedohodnou, a když budou všechny i projednávat všechno. Takže my se budeme držet právě této části, jak by potenciálně ty typ mohly mít vliv na rozvojové země. Takže stínový zpravodajové, já e, s dovolením tady vyvolám kolegyni napřed za zelené, protože bude muset odejít. Děkuji. Souhlasím s tím, že mnoho parlamentních výborů se věnuje různým aspektům TTIP a takže je správné, abychom se soustředili na to, co tady pan kolega říkal, to znamená dopad na rozvojové země. Hlavní otázka tady stojí tak, že dohoda TTIP by se mohla stát jakousi globální normou globálními pravidly a e, je to významné z pohledu e, jednání v rámci VTO a my musíme požadovat seriózní vhled do toho, jaký dopad tato veliká oblast volného obchodu bude mít vliv na rozvojové země, jaké je riziko, že rozvojové země a hlavně ty nejméně rozvinuté, aby se ne zablokovali do situ- v situaci, kdy už by se nedostali na naše trhy, zvlášť pokud e, vícestrané e, nástroje VTO pro tyto rozvojové země nejsou použitelné. Takže tady riziko je, že e, bude daleko u nich větší důraz kladený na suroviny, což rozhodně není náš cíl. A Domnívám se, že musíme zdůraznit, že je tady uvedeno, že Unie musí vzít v potaz cíle rozvojové spolupráce v politikách, které implementuje v, v zájmu rozvojových zemí. To si myslím, že by měla udělat komise. Ne, nevím o tom, že by zatím toto proběhlo. Co se týče věcí, které se týkají celého parlamentu. Například jsem stínová také v, v, v právním výboru a, e, a tento výbor požaduje právní studii ohledně, jaký je přístup k dokumentům TTIP. To znamená, bude mít všech 28 e, členských zemí i parlament přístup k ratifikaci tohoto dokumentu, protože jestliže to máme ratifikovat, tak musíme být také včas dostat příslušné informace. A domnívám se, že o tom stále běží určitá, určitý spor e, mezi komisí a e, tím intervýborem, ale myslím si, že zatím tam ještě nejsme. A já bych doporučovala všem kolegům, aby šli do čítarny komise, kde celá řada identifikovaných dokumentů je eh, prezenčně k dispozici. Abychom si udělali obecnou představu, já když jsem před deseti dny šla do čítárny a chtěla jsem si prostudovat zprávu o sedmi vyjednávacích kolech, dostanete takovou mapu o tom, co, co bylo, ale nemáte do, eh, podrobnosti, protože ty se nacházejí v jiných dokumentech, takže je třeba tuto příležitost využít. Dobrá, děkuji. Doufám, že tedy stihnete včas letadlo. Ona to je povinnost Euronestu. My publikujeme um, studii o, o v obchodu mezi východoevropskými zeměmi a Ruskem. Takže první stínový má slovo teď kolega Davosta. Děkuji, vážení kolegové, děkuji zpravodaji za jeho zprávu. Mm, je mi potěšením s ním spolupracovat jako stínový zpravodaj. On to říká dobře, že je tady podstatný pro nás vliv typu na Eh, rozvojové země, což představuje výzvy, ale také příležitosti. A my bychom neměli jako z našeho výboru vyslat poselství, že to je jenom hrozba, ale že to je také nebo upozornit na to, kde spočívají také příležitosti. Já nesouhlasím s použitím slova, že je to diskriminace. Já to vysvětlím. pohledu EPP samozřejmě eh, lepší by bylo, aby se eh, kolo z Doha posunulo dopředu a aby všechno podléhalo eh, VTO, kde všechny, členské, všechny státy jsou zastoupené. Život je takový, že tak se to neděje, už je to dlouho, co se tak neděje, nějakých 13 let, co se ten proces zastavil, takže jsou určité, jsou určité minikroky, nepatrné pokroky v rámci VTO, ke kterým dochází, ale co se týče jiných otázek, tak je to zastavené. A přestože ve světě se různé věci mění, třeba naše společná zemědělská politika se se změnila, přestože to, to býval velký velká překážka pro jednání z Doha. Ale mm, tady podstatné je, že prostě kolo z Doha se nehýbe. A nemyslím si, že by Evropa měla prostě zůstat a čekat se založenýma rukama. Můžeme jednat bilaterálně tak, jako jiní uzavírají obchodní bilaterální dohody. A to, co jsme mezi tím pozorovali během těch 13 let, je, že Evropa otevřela trhy. Třeba státy BRICS z toho mají veliký užitek a současně svoje trhy chrání. A to vidíme i v procentech růstu, protože státy BRICS jsou teď úplně jinde. Z našeho pohledu by asi bylo také na čase, aby se i tyto trhy otevřely. Ale oni nadále chtějí zachovat svůj protekcionismus a to je jeden z důvodů také, proč kolo z Doha nepostupuje. Eh, takže tam není v tomto smyslu diskriminace. Ale eh, jestliže se ten typ uzavře, tak Spojené státy a Evropská unie stanoví normy, které se pak stanou globálními normami. Nemyslím si, že by to byla diskriminace, ale je pravda, že pak se mm, dostanou na okraj, neříkám všechny rozvojové země, ale státy BRICS, ty ano. Podle mého názoru státy BRICS se tváří, že mluví jménem rozvojových zemí a to není tak úplně pravda když oni hovoří, je to spíš mocenská hra s Evropou, se Spojenými státy, spíš než eh, zájem o rozvojový svět. Takže to je třeba také mít na paměti. A jestli se nemýlím, existuje mm, eh, prohlášení komise, hodnocení komise, kde my nevíme, jak se TTIP vyvine, ale eh, hluboká liberalizace a odbourání tarifních i netarifních bariér by znamenalo růst 3,3 na hlavu eh, po celém světě. To, to znamená nárůst HDP eh, o 100 miliard eh, mimo USA. Takže za druhé máme jiné mechanismy preferen, obchodních preferencí než Spojené státy. Evropa eh, má eh, výhody pro 27 rozvojových států, zatímco, OS, e, eh, zatímco USA mají preferenční dohody se 40 zeměmi, zatímco my, když máme s někým preferenční dohodu, tak se to týká všeho zboží, ale ve Spojených státech mají těch dohod 40, ale třeba s vyloučením zemědělských produktů. Čili TTIP by mohla být příležitost také Eh, zajistit takový obecný přístup, který by pak byl výhodný pro méně rozvinuté země. země. Pak je tu otázka harmonizace norem mezi Evropou a Spojenými státy. Eh, pro vývoz třeba z rozvojových zemí je třeba mít jednu sadu norem, spíš než aby museli naplňovat různé sady norem. Eh, to pochopitelně bude pro ně výhodnější a to bychom také měli zdůraznit. A konečně politický kontext, a to se týká BRICS. BRICS využívali, jak už jsem říkal, tu situaci dosavatní, kdy mohli využít v Evropě a ve Spojených státech otevřené trhy a vlastní trhy si chránili. Problém je, že tento ekonomický růst živil takové autoritářtější režimy. Takže dnes oni se snaží být obchodně stejně atraktivní jako jiní v rozvojovém e, světě, že jako říkají, my po vás nechceme dodržování lidských práv, váš autoritářský režim nás nezajímá, můžeme obchodovat, takže z politického hlediska je to nebezpečné. My víme ze zkušenosti, bez ohledu na to, jestli to je napravo nebo nalevo, ať už je to Pinochet nebo Sovětský svaz, autoritářský režim nebrání růstu, ale jenom po určitou dobu. Ten růst není udržitelný, jestliže tam nejsou inkluzivní instituce, což je naše slavné SDG 16. Takže z politických důvodů EU eh, e a USA když posílejí svoji pozici v mezinárodním obchodě, tak také posílejí poselství liberální demokracie a pro instituce to bude prospěšné dlouhodobě pro rozvojové země. Takže proto já si myslím, že TTIP je pozitivní věc pro rozvoj. Děkuji. Okay. Thank, thank Děkuji vám. A jediný stínový zpravodaj, který je přítomen, je Ignacio Corral. Takže prosím, a pak budou mít prostor další řečníci. Dobře, děkuji. Eh, děkuji. Já souhlasím s eh, návrhy našeho kolegy, ale musím říci, že jsou tady určité věci, které mě úplně nepřesvědčily, co se eh, týče těch výhod Eh, typu, tedy toho jeho potenciálu. Pokud jde o potravinové zabezpečení a eh, standardy EU, normy EU, ty jsou komplikovanější než ty, které jsou ve Spojených státech, jsou striktnější. Takže jaké jsou ty moje obavy? Že po podepsání této dohody o partnerství se Spojenými státy, tak se ty naše normy uvolní a samozřejmě to bude potom ve prospěch těch nadnárodních společností, protože ty normy nebudou tolik eh, striktní. Například eh, potraviny, zemědělství, farmaceutický průmysl a tak dále. A ten dopad na rozvojové země může být ještě horší, když se uvolní tady tyto normy. Já bych eh, proto nestrácel ze zřetele tuto otázku potenciálu. Tady mám tedy určité pochybnosti. A co se týče toho zbytku, tak si myslím, že ten text je celkem v pořádku. Hovoří se tam o těch různých eh, účincích, ale také mám obavy toho, jaký by to mohl mít dopad v Evropě. Pan Neuser, eh, děkuji vám. Děkuji vám, Arnelici, za tuto práci. E, co se týče tady těchto e, doporučení, které musíme e, vypracovat jako výbor pro rozvoj, tak to by nemělo být na konci diskuze. My jako výbor bychom měli dále doprovázet tato jednání ohledně TTIPu, protože ta jednání stále pokračují. Proto si myslím, že máme povinnost, abychom pořád zohledňovali rozvojové aspekty v této diskuze právě s našimi partnerskými zeměmi, v rozvojových, eh, s těmi partnery v rozvojových zemí, tak musíme postupovat jinak z psychologického hlediska. Jinak, než eh, tak činila Evropská unie v případě Economic Partnership Agreements, kde mnoho zemí a mnoho regionů eh, tam se hovořilo málo o partnerství a tyto země na to reagovaly dosti citlivě tam se prostě hovořilo pouze o smluvách. A co se týče té uh, joint parliamentary assembly, potom země uh, eh, AKT, tak musíme také uh, do toho zapojit. Ehm, německé ministerstvo pro rozvojovou spolupráci vypracovalo zprávu, to jsou dvě stránky, jsou tam velice zajímavé poznatky. Za prvé, tam se hovoří o tom, že TTIP má Eh, dopad, že tedy se sníží zahraniční obchod mezi eh, Evropskou unii, Spojenými státy a rozvojovými eh, zeměmi. To je dosti zajímavé. Mm, je důležité, abychom otevřeli další, trhy s dalšími zeměmi jako OECD, Azijsko, Pacifická oblast a tak dále. A potom je tam další studie, jako je Bangladeš, nebo ty země nově se rozvějící Brazílie, Kenia, Maroko, Mexiko, Jižní Afrika a Turecko. Ty byly také zapracovány do této studie. A především právě ty slabší země jako Bangladeš, tak ti by e, na tom e, tratili, e, protože by došlo ke nerovnováze v obchodu, protože poptávka po výrobcích e, z těchto zemí by e, klesla. A ty země, které jsou více rozvinuté, to jsou ty země BRICS, e, tak ty naopak by těžily z té typu. Mám na seznamu několik bodů, které jsou důležité Eh, pokud jde o přístup eh, k rozvojovým zemím, my žádáme o to, abychom eh, přispěli také ke spravedlivému světovému obchodu a k udržitelnému obchodu a to musí být bezpodmínečně zakotveno v TTIPu. Já tedy mám na mysli konkrétně TTIP a mám na mysli doprovodná opatření. A toto všechno by mělo být zakotveno tedy v tom typu, že potřebujeme spravedlivý a udržitelný světový obchod a měli bychom uh, se uh, vyhnout co nejvíce těm komplikovaným uh, pravidlům. E, zároveň potřebujeme e, také e, uznání transatlantských standardů, které by byly rozšířeny na třetí země a rozvojovým zemím bychom měli v rámci TTIPu poskytnout informace, aby měli také právo být více zapojené a ochranářské tendence měli bychom zabránit těmto ochranářským tendencím těch, kteří chtějí eh, eh, vystrnadit z obchodu určité rozvojové země. Takže to se týká konkrétně TTIPu a měli bychom také přijít s dalšími doprovodnými opatření, jako eh, například snížení cel, multilaterální to, co je eh, důležité například pro textil, obuv, to jsou tedy, nebo tabák, to jsou výrobky tedy eh, důležité pro rozvojové země a eh, musíme mm, také podepsat regionální dohody o volném obchodu, to je věc Evropské komise a je to také poselství pro komisaře de Kuchta. A je do, potřeba, abychom podepsali také na Eh, smlouvy ohledně regulatorních aspektů mezi EU a rozvojovými zeměmi. Světová obchodní organizace eh, VTO by měla být důležitým hráčem. Já tady mám na to takový hezký termín. Tady se říká, že VTO by měla být koučem a měla by Eh, napomáhat eh, rozvojovým eh, zemím, aby dostali poradenství ohledně boje proti diskriminačním politikám. To by se mm, mm, jsou to věci, které jsou velice komplexní a myslím si, že to může být takovým vodítkem, jak bychom měli hodnotit ty tady právě ze strany našeho výboru. Ich möchte vielleicht noch eh, Maria Hojbuk. Eh, eh, Davore, já bych chtěla říct si jednu věc a úplně nesouhlasím s tím, co jsi řekli. TTIP, dobře, tam stanovíme standardy. Vy jste řekl, že ty standardy poslouží potom jako standardy pro celý svět. Ale když to uděláme takto, a v souvislosti s VTO, tak my jako obchodní prostor EU a USA, my rozhodneme o těch standardech a ty potom budou e, platit ve zbytku světa, aniž by se účastní, ostatní účastnili na vypracování těchto standardů. A to mi nepřijde jako demokratická cesta. Já s tím mám velký problém. Protože když my máme e, vysoké standardy na hygienu, například e, v případě rybolovu, tak eh, potom ty ostatní země, jak to budou moci splnit? A nejedná se eh, pouze o tento velký obchodní prostor jako USA a EU, ale eh, potom je odřízneme od těch jednotlivých trhů a niž by se oni, tyto země, mohly na těchto standardech podílet, na tom jejich vypracování. Protože když my tedy eh, vypracujeme minimální standardy, my je stanovíme, tak ty dotčené země se toho musí zúčastnit. Proto já si myslím, že bychom neměli obejít VTO. Um, Heidi Heidi Hautala má ještě slovo. Ano, eh, já si myslím, že to je skutečně velmi komplexní téma Možná, že je to vlastně šance, jak eh, vytvořit nový typ eh, multilaterální dohody. Eh, vzpomínejme jenom, jak to vypadalo v OECD přes nějakými 15 lety. Tehdy to bylo velmi obtížné a měli to všechno vlastně v ruce mezi na, průmyslově vyspělé státy. Hovořilo se o roz, sporu a nutné rovnováze mezi investory a státy. Myslím si, že eh, kolega eh, eh, jasně ukazuje, že o CM, pardon, VTO se tady příliš zatím nepro jevilo jako silný hráč. Eh, takže dobře, nový eh, typ multilaterální dohody, je to pokus o ní, musí být vyvážena, musí také zohlednit eh, veřejné politiky, aby tady nebyly obavy, že investoři mohou vlastně spochybňovat velice nutnou legislativu a pravidla, která státy vytvořily. Eh, jestli to má vypadat takhle či ne, těžko říct, ale potřebujeme multilaterální dohodu. Eh, to určitě ano. Eh, už jsme o tom také plánovali zorganizovat slyšení. Hovořili jsme s ITC, s Mezinárodním obchodním centrem. Oni si velmi dobře uvědomují, jak obtížné je, aby některé země přistoupily k takovýmto dohodám možná, že bychom se tak trochu mohli podívat, jak si E, o několik kroků dál, když e, vyjadřujeme své názory na TTIP. Předsedkyně, děkuji. Nathan Gill. Ano, děkuji. Možná, že bych měl nejprve říct, že naprosto souhlasím se svobodným obchodem a je to právě volný obchod, který může pomoci e, dalším zemím, protože obchod je lepší než pomoc. E, některé z těch věcí, kteří tady, které tady zazněly. Opravdu si nemyslím, že by bylo e, praktické do TTIP zahrnout všechny rozvojové země, e, protože ono jde o to, aby se to nějakým způsobem dokončilo, ta práce. Pokud tam zahrnete další aktéry, no tak se to celé zpomalí, možná i zastaví. Pak chci říct další věc. Toto představuje Eh, přiblížení Unie se Spojenými státy. A to eh, vlastně znamená vznik takového hlavního regulačního centra. Podívejme se na rozsah ekonomik těchto dvou partnerů. Eh, mohla, že by takováto síla mohla ohrožovat menší ekonomiky. A je také otázkou, zda by TTIP nepředstavoval problém pro nezápadní státy. To znamená, že delší země budou cítit eh, prostě rozčarování z toho, že nebyly začleněny do eh, vyjednávání a jakékoliv regulační změny, které se, o kterých se shodnou američané s Evropou, budou znamenat, že se tomu budou muset přizpůsobit všechny další země, ať budou chtít či nikoliv. A ty eh, malé chudé země, ty samozřejmě na tom budou v takovéto situace ještě hůř. Takže já se ptám, zda je opravdu možné zahrnout další hráče z těch chudých, aby se toto vlastně zároveň realizovalo. Tím, že je vyčleníte, tak je to tak trochu hlava 22, protože to přinese opravdu řadu dalších problémů. Stávající krize ukázala, že země musí spolu obchodovat. Island částečně se e, vymanil z důsledků krize, protože podepsal dohodu o volném obchodu. A TTIP by vlastně mohl učinit z obchodu exkluzivní záležitost velkých hráčů a vyhodit z kola ty menší a střední hráče, kteří přitom obchod zoufale potřebují. Takže TTIP není inkluzivní. A mezinárodní obchod e, samozřejmě e, hodně závisí na zahraniční pomoci. Dobrá vůle je klíčová a TTIP vyčlení stranou eh, ne, eh, eh, nečleny toho, této dohody, ne unijní hráče. Obchod je příliš důležitý pro světovou stabilitu na to, aby se stal politickým fotbalem. A Evropská unie je obvykle tím orgánem, který z obchodu dělá politickou zbraň, vys banánová válka a tak dále. Takže závěrem, když máme situaci eh, ve světě, kdy eh, bohatství je rukou jednoho procenta eh, obyvatel a kdy se rozpor mezi chudými a eh, bohatými neustále zvětšuje, a to od 70. let, tehdy to bylo nejmenší rozpor, tak se domnívám, že tento výbor, který se zabývá rozvojem a mezinárodním obchodem, si musí položit otázku, jak, jaký bude mít dopad TTIP na nejchudší národy. Eh, Davos Steele a pak Roger Silva. Já bych eh, chtěl jenom eh, jednu věc vyjasnit. My bychom samozřejmě rádi, aby VTO e bylo fórum, kde se věci budou dělat preferenčně, kde to bude jako první fórum a chtěli bychom, aby e, kolo jednání v Doha bylo odblokováno, pokud je to možné. Už jenom proto, Eh, že vyjednáváme teď se Spojenými státy, by mohlo být vnímáno jako určitý stimul i pro dohu, nebo ne, nevím, ale eh, každopádně se to neděje. Takže co dělat? Z právního hlediska si nemyslím, že by VTO mělo eh, nějakým způsobem právo či o, o potvrzení toho, že TTIP je diskriminační Prostě tady se jedná o dvě největší ekonomiky ve světě, které vlastně budou stanovovat pravidla. To je prostě realita. Samozřejmě bychom byli bývali raději, kdyby tady eh, bylo úspěšné kolo Doha, eh, ale to není ten případ. Takže co dělat? Čekat? Já si myslím, že EU má pravdu, když postupuje dál v těch jednáních. E, ano, je pravdou, že e, je to jiná situace pro e, rozvojové země. Toto je vnější změna a budou se muset e, přizpůsobit a nebudou zcela určitě pozvány k jednacímu stolu, protože se jedná o bilaterální dohodu. Není žádná e, šance, žádný způsob, jak je nějakým způsobem začlenit. Můžete je vzít v úvahu jaksi v hlavě, ale nemůžete je tam posadit ke stolu, protože se jedná o bilaterální dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unii, podobně jako jsou tady další bilaterální dohody. Je to prostě třetina světové ekonomiky, ty dvě velké mocnosti, takže mají právo stanovovat globální standardy. Ale jak jsem řekl, musíme to vnímat jako výzvu, ne nutně eh, tak, že by měly ty normy být vždycky problémem ono by to vlastně také mohlo věci usnadnit, jak říkám. Pokud, dejme tomu, vyrábíte nějaké strojírenské výrobky v Jižní Koreji či někde a potřebujete, nebo automobily, a potřebujete, eh, aby to bylo slučitelné eh, na jedné straně s unijními standardy, na druhé s americkými, no tak teď budete mít jeden soubor standardů a to bude přece dobré. Ale jak jsem řekl, nesmíme opomíjet tu výzvu Jsou tady pozitivní aspekty, které musí být také zúrazněny z té perspektivy rozvoje. Pedro, Pedro Silva. Petro Silva. Obrigado, eh, Do contributo da DEV. Eh, já bych se chtěl vrátit hlavně k tomu tónu našeho přispění, našeho výboru k této fázi vyjednávání. Já se domnívám, že náš výbor by měl především v rámci toho, co je v návrhu, upozornit na to, že za prvé třeba zůstat konzistentní, to znamená v rámci těchto jednání Evropská unie musí garantovat konzistentnost svých rozvojových politik ekonomických politik, co do mezinárodního obchodu a dále potom to poselství se musí soustředit na to, zda v rámci těchto jednání potom, potom, jsou náležitě um, identifikovaná tak, aby se dala uh, brát v úvahu při, ne, při jednání a není pochyb o tom, že e, jestli DV je pro nebo proti biletarismu, proti samotné existenci dohody, prostě jenom proto, že by byla bilaterální. To je věc, jedna věc mít představu o našich požadavcích v případě vícestrané dohody, protože ty mají mnoho výhod, mimo jiné v oblasti rozvoje, protože to umožňuje zahrnutí rozvojových zemí, tam to poselství je jasné, ale na druhou stranu nemůžeme z toho vycházet proto, abychom dospěli k závěru, že když dáváme přednost vícestranným dohodám, pak to znamená, že DV je proti jakékoliv bilaterální obchodní dohodě. To by nedávalo smysl. Čili eh, ten uh, uchopení toho multilateralismu musí být vyvážené tak, abychom mohli i počítat s bilaterálními dohodami, které by se ukázaly jako nezbytné, třeba vzhledem k tomu, že jsou zablokovaná jednání z Takže hovořit o multilateralismu nebo bilateralismu, že tato bilaterální dohoda vylučuje 130 zemí je možná trochu moc, protože je z povahy bilaterálních dohod samotných vyplývá, že nejsou zcela inkluzivní. A myslím si, že my v naší práci musíme identifikovat rizika, obavy, ale současně také potenciál této bilaterální dohody tak, aby tato byla skutečně vyvážená a příznivá pro rozvoj. Domnívám se, že toto právě je bod, který musíme v našem stanovisku zdůraznit, protože jsem přesvědčený, že je třeba, aby ten tón našeho jednání byl jasný. Děkuji. Někdo další se chce přihlásit k otázce typu? Bude dobrá, takže já sama mám něco k tomu. Je pravda, že potřebujeme více faktů. Arne říkal, že ještě to bude vyžadovat další práci a v tom já se s ním shoduji. Musíme být opatrní, protože všechno o vylučování zemi, o, o obchodních bariérách, jak jsme se o tom bavili včera, a co mohou způsobit, co se týče přístupu na trhy. Ale také pár slov k normám. Já hodně pracuji na stanovování norem v rámci životního prostředí, normy na potraviny, spojené s No, se říká, že Spojené státy mají měkčí normy než my, ale jenom někde. Třeba co se týče zdravotnických potřeb, o kterých jsme tu také jednali, Spojené státy mají přísnější regulační e, rámec pro uvádění na trh třeba v případě kosmetických plničů je e, celá řada produktů, které třeba u, na, na evropském trhu způsobují zdravotní problémy, ale ve Spojených státech je jich jenom hrstka, protože všechno musí být vyzkoušené a, e, a, a pak se to teprve dá dát na trh, zatímco u nás je to často obráceně. Takže je to otázka parlamentu, že a jeho rozhodnutí o tom, jak k tomu přistupovat. V některých oblastech, jako normy na emise, americký prezident využívá exekutivní moc, tím, že americká regulační agentura, některé americké regulační agentury eh, prostě podléhají přímo prezidentovi a na eh, elektrárny například eh, uvalily normy daleko přísnější než v Evropě. Takže u potravin já bych řekla, že naše normy jsou lepší. A už dlouho. Ale v některých oblastech to tak není, že by měli američané normy měkčí než my. Další věc, někdy stanovování norem znamená, že to také automaticky chrání lidi v rozvojových zemích. Jestliže stanovíme normu pro používání chemikálií a jejich uvádění na trh a když třeba řekneme, že lidé nebudou mít přístup eh, k daným výrobkům na našem trhu, pak to také u nich znamená, že nebude docházet k manipulaci s těmito chemikáliemi na jejich eh, území, protože eh, aby eh, to nebylo, že prostě vyvážíme špinavou práci do rozvojových zemí. Jestliže ta chemikálie bude zakázaná, nebude se vyrábět ani v té rozvojové zemi. Největší eh, trh na zemi stanovuje normy, ale jestliže na tom, eh, v takovém případě pak třeba ty výsledky, to musíme také sledovat. Musíme pozorovat detaily a uvažovat o normách, které stanovíme čili to bude chtít ještě hodně promyslet, hodně na tom zapracovat, ale ta představa, že bychom měli vědět více, jednat s jinými partnery o těch normách, to je, myslím, dobrý, dobrý nápad. Já za chvíli vrátím slovo Arnemu, ale je tady zástupce Evropské komise, já se omlouvám, nemám vaše jméno, vy jste z DG Trade, ale, ale vlastně mám vaše jméno, omlouvám se. Je tady taky? Devko? Ne, jenom DG Trade. Dobrá, představte se sám. Hlavně by nás zajímalo, jaké studie Evropská komise udělala eh, nebo objednala ohledně dopadů TTIP na rozvojové země a eh, tak, aby nebyly vyloučeny z této diskuse. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já jsem Mark van Hojklen, já jsem z DG Trade a mimo jiné se věnuji problematice obchodu a rozvoje e, se státy AKT. Asi nejúžitečnější, co mohu udělat, je zmínit se o třech věcech, které se často vracely tady během diskuse na stůl. A první věc se týká tedy toho, jak TTIP ovlivní rozvojové země, hlavně ty nejchudší a souvislost mezi TTIP, VET a VTO a to třetí, to jste říkala vy, to je ta regulační složka. Co se týče první otázky, máme k dispozici řadu studií a velká většina z nich dospěla k závěru, že vliv T-typu na rozvojové země a hlavně ty nejchudší bude menší, ale pokud by to podepsali, bude to pro ně plus. Nejspolehlivější studie, které máme k dispozici, jsou ze CEPR z Londýna a uvádějí zisk, jak si mu no, výhodu pro zbytek světa. Čili to znamená od, Čín, od Číny až po všechny ostatní. Kolem 100 miliard eur což samozřejmě není Bůh ví jak veliké, když se podíváme na světové HDP, je to 1,1% za období deseti let, ale jsou tři velké příležitosti, které by mohly ovlivnit eh, ty eh, rozvojové země. Za prvé, v důsledku TTIPu budeme bohatší, Studie říká, že naše HDP a americké HDP by mělo vzrůst o 1 až 2 Jinými slovy, v evropském kontextu je asi tak 1,5 miliardy eur a část bude eh, vydaná na naše, proje, na naše výrobky a část, za část si koupíme i výrobky z rozvojových zemí. A Jestliže výrobky, které v minulosti e, z Ameriky byly drahé, teď budou levnější v důsledku TTIPu a mohly by eventuálně e, jaksi zase vytlačit výrobky z rozvojových zemí. To je obecná myšlenka. Ovšem vytlačení výrobků je poměrně omezené, protože e, američané prodávají výrobky na zcela odlišném trhu. A když se podíváme na eh, ten top ten eh, vývozu eh, do Evropské unie, tak to nejsou z Ameriky do EU. Naše produkty nejsou nahražkami, jsou případně doplňky. Takže LDC a obecně komponenty Eh, specializované třeba nebo v textilu, v potravinách, potra, eh, oblečení a do určité míry sofistikovanější výrobky. To nejsou výrobky, které by američtí výrobci měli mm, jako a, a konkurovali si s našimi výrobky. A za třetí je tu jev, který souvisí s tím, že jestliže v důsledku regulační Eh, spolupráce v kontextu TTIPu Evropané budou moci vyvážet zboží do Ameriky a při, používat naše normy a američané vyvážet sem jejich výrobky prostřednictvím dohody třeba o regulaci a podobně s jejich normami, bude to výhodné pro zbytek světa, protože pak, když budete vyrábět podle evropských norm, můžete to vyvést do Spojených států a naopak. Takže to je také takový efekt otevření trhu eh, pro rozvojové země a jejich výrobky, protože v důsledku možné regulační konvergence EU a USA bude snažší pro, eh, prodávat na transatlantickém trhu. A to jsou teda, tedy ten síťový efekt těchto tří jevů by měl být pozitivní. Co se týče eh, TTIPu ve VTO, my samozřejmě víme, od roku 1957 jsme se vydali touto cestou, protože GATT předcházel, ten existuje od roku 1949 eh, a pochopili jsme, že e, multilaterální kanál je výhodnější. Od roku 2001 ovšem pouze pozorujeme, že jsme se nedostali moc daleko e, v rámci agendy z Doha. Kdybychom dosáhli dohody v Bali, tak bychom e, letos v rámci konference v Keni vytvoříme nový pracovní program a snad tentokrát uspějeme lépe než v prosinci 2008, ale co se, ale nedá se z toho vyvodit, že Doha v nadcházejících měsících povede k nějakému úspěchu. A proto od roku 2006 za Ruta Mandelsena Evropská unie se vydala také bilaterální cestou a TTIP je toho největším příkladem. Ale TTIP a VTO nejsou v konkurenci. Když se podíváme na to, co se snažíme udělat, především co se týče regulace a pravidel, tak my se věnujeme tématům, která nebudou na programu VTO ještě desítky let. TTIP, to je VTO++. Velmi mnoho témat, především v souvislosti s regulační prací, jsou mnohem dál než TBT nebo SPS, což jsou složky, které ve VTO máme. Čili ono to si nekonkuruje. TTIP může být přínosný v celé řady věcí, které se jednou dostanou na eh, program VTO, až přijde čas. Takže tady není rivalita. A a my bychom mohli zajistit nové jaksi modely pro multilaterální řešení. Co se týče regulační složky, jak jste sama říkala, paní předsedkyně, Jestliže my v naší regulační práci se spojenými státy dospějeme k vysokým normám s vysokou mírou podobnosti, tak by to byl také bonus pro rozvojové země. Protože ty by potom se mohli sami vybavit tak, aby mohli vyvážet na transatlantický trh, kdy třeba uh, my, my nebudeme snižovat, změkčovat naše normy v oblasti potravinové, bezpečnosti potravin, uh, bezpečnosti práce uh, a tak dále, pro, jenom proto, že e, vývozci z rozvojových zemí nedokáží naše normy dodržet. Ale i pro ně je to výhodné, protože někteří říkají, že třeba by se mohli zapojit také do naší regulační práce. Já si myslím, že to je myšlenka zajímavá. A skutečnost je taková, že je potřeba vysokou míru sofistikace, jestliže chcete aktivně se jednat, se zapojit do regulační spolupráce, protože ta vyžaduje leta, leta vzájemné důvěry eh, ať už se jedná úřad pro potraviny a, a léky v, ve Spojených státech a, a, a, potravina, a potravinová agentura v Londýně a tak dále, to mezi agenturou pro federální letectví na straně jedné naší evropskou agenturou pro letectví. Když se podíváme na bezpečnost letadel, tak máme náhradný příklad regulační spolupráce. Jestliže my řekneme, že ten Airbus může letět, tak to američané uznají, když eh, řek, eh, oni řeknou, že ten Boeing je v pořádku, tak my to akceptujeme a to trvalo 20 let, než jsme toho dosáhli. Prostě regulační spolupráce nedosáhneme přes noc. Děkuji, Annelies. Oh, sorry. Sorry, Anne, eh, Pan Gero ještě chtěl také něco říct. On je stínový zpravodaj, takže ten pak bude mít jako zpravodaj poslední slovo. Šárol, prosím. Ano, děkuji. Eh, já bych eh, rád položil otázku eh, generálnímu ředitelství pro obchod ohledně soudržnosti politik. Zajímalo by mě, zdali Evropská komise analyzovala dopad TTIP a jeho možností na rozvojové země. Už celá léta e, uvnitř tohoto výboru e, žádáme, aby e, soudržnost politik byla klíčovým parametrem při všech rozhodnutích. A proto se vás chci zeptat, jak, pokud došlo k nějakému dialogu mezi generálním ředitelstvím pro obchod jak tento dialog proběhl? Director, do you want to answer? Yeah. Pane řediteli, chcete odpovědět? Ano, děkuji. Eh, otázka pana Gabose. Eh, tak eh, před nějakými dvěma nebo třemi lety jsme vypracovali sdělení o e, rozvojové pomoci. Tam jsme e, udělali takovou koncepci těch hlavních témat a máme pravidelné výmění e, názorů s kolegy z DKF a s občanskou společností. Co se týče konsistentnosti politiky a její aplikace na TTIP, tak tady by se dalo hovořit o dvou tématech, nad kterými pracujeme. Nejprve, eh, jak jsem se právě snažil vysvětlit, se snažíme zaměřit na důsledky TTIP na rozvojové země. Eh, je tady menší pozitivní efekt. Ano, eh, víme, že tady je také téma erozí preferencí. Pokud by chtěli tyto země na evropský eh, trh eh, eh, i nadále, když američané budou mít výhodnější podmínky a oni stejné, tak dochází vlastně k erozi toho, co byly ty doložky nejvyšších výhod. Ale pak je tady liberalizace multilaterálního trhu. Pokud se nám podaří Doha, tak tam vlastně by také dospělo se k erozi těch nejvyšších výhod ohledně této eh, otázky erozí preferencí, tak to se nejedná o přímou eh, diskriminaci, ale eh, spíš vlastně ta skutečnost, že se tady poskytovala pomoc k obchodu znamená, že se tyto rozvojové země postupně vybavují lepší infrastrukturou, a minimalizují náklady e, s dopravou svého zboží k nám a tak dále. Arne Litz, prosím. Děkuji vám za tu poslední dotaz. E, mimochodem jsem ho měl také e, chuť položit a k té odpovědi. Já si myslím, že bychom v této věci měli pokračovat i nadále vy jste říkal, že se té e, konzultace, že se vlastně e, konala před nějakými dvěma, třemi lety, tak to ještě vůbec asi nešlo o konzultaci v rámci vyjednávání TTIP a mně připadá, že bychom měli e, poté, co mandát byl schválen na TTIP, tak teď bychom měli, a z mého pohledu je to prostě nový proces, na to hledět také prismatem rozvojové pomoci a rozvojových zemí. Máme například E, zprávu o soudržnosti e, e, našeho ministerstva pro rozvoj v Německu a myslím si, že by bylo zajímavé, kdyby takováto konverzace vznikla a pokračovala i s přítomností Evropské komise a se skupinami dalších expertů. Takže to bych byl rád, kdybychom na těch nadcházejících jednáních našeho výboru e, se zabývali také tímto e, kontextem. A tento proces by e, měl vlastně pokračovat do té doby, než dokončíme stanovisko našeho výboru. A nepochybně rozprava bude bude pokračovat a pokud chcete e, mít e, nějaké připomínky, e, pozměňovací návrhy, tím, čím dříve mi je poskytnete, tím lépe. Předsedkyně, děkuji. Časové lhuty 29. ledna v poledne a hlasovat v DV budeme 24. února. Takže zkuste koordinovat eh, ty pozměňovací návrhy, aby jsme si uchovali ty hlavní body, ty hlavní teze a ne, aby tady byly desítky a desítky pozměňovacích návrhů, aby to byl prostě materiál, s kterým můžeme snadněji pracovat. Eh, děkuji všem za tuto diskuzi a teď eh, výměna názorů ohledně situace pracujících dětí. Eh, přijde sem eh, několik lidí. Eh, ti, kteří přišli pouze na TTIP, prosím, aby opustili místnost potichu a za chviličku budeme pokračovat. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, můžeme se posadit. Eh, před námi je další bod. Eh, je eh, to bod pro mě velice zajímavý. Budeme hovořit o dětské práci a velmi často, když eh, lidé hovoří o dětské práci, tak u nás třeba říkají eh, ty kritici, děti by měly být ve škole, neměly být pracovat. Takový by měl být náš postoj. A my dnes budeme mít diskuzi kolem nového zákona v Bolívii. V srpnu 2014 eh, vstoupil v platnost nový kodex pro děti a eh, mladistvé, eh, který stanovuje nové normy. Je to první zákon na světě, který vlastně byl vytvořen s velkým příspěvkem dětí. Děti se vlastně sami podílely na jeho znění. A Eh, velmi často lidé řeknou, že prostě děti by pracovat neměly, že to je hrozný institut. Další mi řeknou, máme prostě určitou ekonomickou realitu, v některých zemích děti tam pracují, budou pracovat a eh, řešením není zrušit eh, či učinit neviditelnou práci dětí, ale spíš jí jaksi zákonným způsobem upravit, aby tam byla nějaká pravidla. A to přesně se stalo v Bolívii. Takže tam je tento kodex pro e, pracující děti a ten zaručuje určité minimum e, pracovních e, podmínek. Je to zajímavý vývoj. Máme tady některé řečníky, kteří se s námi budou dělit o své zkušenosti. Nejprve je to pan velvyslanec René Fernandez, velvyslanec Bolivie v Belgii, pak je tu pan Corsi, zástupce UNICEFu za Bolivii, potom Maria Rosa de Paulis z Evropské komise, která se zabývá zaměstnaností, sociálním začlenováním a ochranou, a pan profesor Liebl, který je e, členem nevládní organizace pro NAT, e, která podporuje e, pracující děti. Pro NAT je španělská zkratka a je to organizace, která vlastně združuje zájmy dětí a e, mladistvých pracujících a e, on je zároveň také ředitelem mezinárodní, e, teda Institutu pro mezinárodní studie ohledně dětství na Svobodné univerzitě Berlín. Myslím, že to bude velice zajímavé prodiskutovat eh, eh, tento zákon a podívat se na něj z různých perspektiv, při, eh, diskutovat o tom, co to všechno znamená. I třeba pro další kontinenty, například na africkém většinou zemědělských prací uskutečňují ženy a děti. Pan profesor Liebe bude muset ve 12 hodin skončit, takže se pokusíme do té doby E, to tak zvládnout, aby e, mohl ještě odpovědět na nějaké otázky. Nejprve dáme slovo panu velvyslanci, který nám řekne pár slov k tomu zákonu, jak vlastně vznikl, co znamená a tak dále. Prosím, máte slovo. Děkuji paní e, předsedkyně, děkuji paní McAven a děkuji také sekretariátu za pozvání vám, poslankyně a poslanci a e, také zdravím e, kolegy e, a kolegyně, kteří jsou zde se mnou v tomto panelu. A zvlášť pak zdravím naše bratry v boji Podemos, členy organizace Podemos. Domnívám se, že toto Eh, asi nebude organizace, o které budeme hovořit zde ve výboru DEVE, ale chtěl jsem tak eh, učinit. A teď přejdu ke španělštině, je to moje mateřština, eh, takže na to upozorňuji tlumočníky. Já bych chtěl pozdravit Armando Mamany, Liset, Castro, Jorge, Inti, Pampa, Ineli a Mamany bratři a sestry, kteří jsou z hnutí UNACBO. Před dvěma týdny jsme se sešli v La Paz v Bolívii. Jsou to eh, eh, děti, eh, mládež a jsou vedou tedy toto hnutí dětí a mládeže. A úvodem bych chtěl říct si několik věcí abyste si uvědomili, v jakém kontextu se nacházíme. Bolívie, jak víte, je svrchovaným státem, má demokratickou vládu, která byla zvolena eh, obrovskou většinou. Máme tedy pana prezidenta Eva Moralese, který byl zvolen před eh, devíti lety. Eh, bolívijský stát velmi respektuje veškeré úmluvy a mezinárodní smlouvy. A co se týče normativního textu, pokud jde o tento zákon, tak souvisí s e, novou politickou situací v Bolívii a s ústavou. V ústavě se specificky hovoří v, článci, v článku 55 e, až 70 o právech dětí dětí a o e, zájmu státu, aby chránil jejich práva, občanská práva, Mm, celkový eh, rozvoj, rodina, identita a také se tam hovoří o potřebě regulace práv, která by umožnila, aby děti chodili do školy a byly eh, chráněni. A v rámci eh, mm, tohoto nového politického uspořádání v roce 2010 jsme vyhlásili tedy ten mnohonárodnostní stát Bolívie a jsou to tedy aktivity, které byly vedeny ze strany eh, aktivistů, kteří hájí práva dětí. Mezi nimi jsou tedy sami děti, eh, mladí lidé, kteří jsou těmi eh, samotnými aktéry. No a potom po dlouhém procesu, po diskuzích a po jednáních se přišlo se schválením se zákonem 548. Je to kodex chlapec, dívka, adolescent a bylo to uh, přijato 17. července 2014 po dlouhém procesu. A bylo toto všechno uh, schváleno eh, mm, díky i dětí, samotným dětem, které se tohoto procesu zúčastnili a také samozřejmě díky všem těm a aktérům společnosti, a všech těch aktérů, kteří se podílejí na vládě Eva Morales, My v Bolívii jsme velmi hrdí na tento zákon. Myslíme si, že tento zákon je zcela příkladný. A e, vysvětlím, proč si myslíme, že je to tak e, příkladný zákon. Za prvé, v tomto e, zákoně, anebo díky tomu způsobu, jak byl vytvořen tento samotný zákon a ten obsah, tak děti už nejsou uh, Eh, objekty, ale subjekty. Eh, takže tento zákon ošetřuje tedy situaci eh, chlapců, dívek chlapců a mládeže. A tam se ošetřují jejich potřeby v tomto zákoně dívky, chlapci a mládež nejsou nějakými, pouhý, nějaký pouhými figurami, ale ti samotné děti jsou aktéry a jsou tedy samotnými nositeli práv. Eh, během diskuze o tomto zákonu eh, především, kdy se diskutovalo se samotnými dětmi, s těmi pracujícími dětmi, tak eh, tyto Eh, děti tedy přestaly být pohými eh, předměty, o kterých zákonodárce rozhodoval jako o eh, nečinných figurách. A děti se vyjádřily tedy k této legislativě, která se týká jich a jejich rodin. Když se hovořilo o během těch předchozích fázích, tak se eh, zohlednily jejich eh, potřeby a přestalo se tedy um, pracovat tím starým způsobem, kdy se rozhodovalo o dětech, ale bez nich kdy tedy rozhodovali pouze dospělí. Byl to tedy horizontální dialog a eh, tedy s touto sociální skupinou. Tedy tento zákon je výsledkem eh, toho, že jsme si vyslechli děti. Takže nejenom se jednalo o potřeby, které bychom si vyslechli ze strany určité části společnosti, ale my jsme si vyslechli i, tyto dět, i tedy děti, kterých se tento zákon týkal. Takže byly, byla rozšířena eh, práva dětí a mládeže. Eh, také tam byla prohloubena obrana mm, Eh, v rám, dětí eh, v rámci mm, takového katalogu a eh, přizpůsobili jsme tuto legislativu stávajícímu kontextu a ne v nějakém nereálném eh, kontextu nějakých zákazů, eh, zákazů, které by přišly z vnějška a které by nezohlednily tu naší bolivijskou situaci. U nás eh, v Bolívii, prostě my jsme v Bolívii a my máme naše zvláštnosti. A třeba z jiných zemí se na to nahlíží jinak. Eh, v těch mezinárodních eh, úmluvách se eh, často zohledňuje ten vnější pohled. Je to tedy vnější pohled, který je charakterizován tím západním pohledem na svět. A ty populace, které neměly možnost interpretovat situaci, tak nyní mají konečně možnost se vyjádřit ke své identitě a mají tedy možnost se vyjádřit eh, k situaci, v jaké se nachází. A nevždy je to totožné s tím západním pohledem na svět. Ale k tomu se ještě vrátím. Eh, ten eh, zákon samozřejmě má za cíl zabránit zneužívání dětí, tedy zaručuje se jim přístup ke vzdělání, tedy zabraňuje se vykořišťování a jsou, je tam série e, práv a institucí, které mají toto uvést do praxe. Na druhé straně e, tento zákon je též důležitý, protože je to zákon, který je e, přizpůsoben té zvláštní Eh, sociokulturální realitě. Před tímto zákonem jsme měli jiný zákon, který platil mnoho let, ale um, byl porušován z mnoha důvodů, protože nikdo neměl zájem o to, aby se tento zákon splňoval. Ale ta současná bolivijská vláda, na rozdíl od bývalých bolivijských vlád, tak od prvního roku mandátu se tato vláda snažila o zlepšení eh, indexu um, rovnosti obyvatelů, zvýšit eh, docházku eh, eh do školy školy a snížení chudoby a tak dále. A mohl bych zde eh, přednést všechny ty ukazatele eh, mm, zlepšení životní úrovně během těchto devíti let Bolivy. Hlavním cílem bylo tedy eh, zlepšit situaci těch nejzranitelnějších obyvatel. A pokud je nějaká bolivijská vláda, která splnila tady tyto závazky, tak to je právě ta naše vláda, eh, vláda Eva Moralese. A bylo by opravdu chybou, kdybychom odsoudili eh, naší vládu právě proto, protože zlepšila eh, mm, mm, situaci populace Bolívie, tedy nejvíce v celé historii Bolívie. V Evropském parlamentu se o tomto tématu hovořilo v minulosti a já a my eh, tedy doufáme, že eh, se to, na toto téma nebude nahlížet tak jako dříve v Evropském parlamentu, protože toto téma je pro nás opravdu velmi důležité a budeme ho hájit. Eh, Bolivie tedy chce odstranit ty důvody, proč existuje práce dětí. My jsme přesvědčeni o tom, že neexistuje ani jedna země Eh, eh, na světě, eh, která by měla tyto problémy a která by ale se rozhodla vykořenit ty důvody, ty root causes anglicky, ty důvody, proč existuje práce dětí. V zákoně se stanoví období pěti let, ne abychom odstranili práci dětí, ale abychom odstranili důvody ty příčiny a tím pádem by se ta práce eh, mohla odstranit. My jsme přesvědčeni o tom, že toho dosáhneme ne protože je to obsaženo v zákoně, ale protože je to eh, v součástí samotné politiky Bolívie. Bol, bolivijská vláda se před dvěma roky rozhodla a s stále eh, na tom pracuje ve své legislativě a v těch eh, politikách, které realizujeme, eh, snížit míru extrémní chudoby, snížit to na jednociferné číslo do roku 2025. My jsme dokonce přesvědčeni, že budeme moci úplně vymítit extrémní chudobu v roce 2020 v Bolivii. Ale alespoň jsme se zavázili, abychom to snížili na 16%. Je to důležité, protože eh, je to součástí bolivijské politiky. Eh, protože během eh, posledního desetiletí se ukázalo, a ukázali jsme před světem, ale hlavně před světem, co je důležité, že skládáme účty našim lidem, že jsme opravdu eh, příkladnou zemí eh, v, cíl, v tom cíli dosáhnout cílu milénia a obecného rozvoje. Eh, tohoto jsme dosáhli díky mezinárodní podpoře a také za to děkujeme. Jsme přesvědčeni, že bude-li nás mezinárodní společenství podporovat tak jako v minulosti, tak společně dosáhneme ambiciozního cíle eh, vymítit příčiny eh, práce dětí. Tento zákon, tak jak už jsem zde zmínil, je to důvod, eh, proč si myslíme, že je příkladný. Tento zákon je eh, charakterizován tedy eh, tou naší ústavou a ostatními eh, právními předpasy a zároveň není v rozporu s mezinárodním právem, s úmluvami. na rozdíl od toho, co e, některé zájmové skupiny e, chtěly nám, některé lobby, některá lobby nám to chtěly ukázat. E, tento zákon 548 není permisivní, pokud jde o pracující děti. Tento zákon nelegalizuje práci dětí a jej cílem tohoto zákona je, abychom tedy odstranili ty příčiny během e, pěti let. Máme jasně stanovené mechanismy, máme dva roky na statistiky, abychom měli důvěryhodné údaje a potom tři roky na realizaci e, této strategie tak abychom vymítili ty příčiny. E, tento zákon ukazuje na povinnosti těch, kteří zaměstnávají děti. Je to tam tedy jasně napsáno, stejně tak jako instituce, které jsou odpovědné za kontrolu těchto ustanovení. A tak už jsem řekl, eh, Bolívie eh, plní svoje závazky z mezinárodních smluv, všechny smlouvy, které jsme podepsali, především ty, které se týkají eh, blaha obyvatel. A tento zákon neporušuje v žádném případě eh, eh, eh, to, co ustanovuje Mezinárodní organizace práce. Bolívie nechala v minulosti ten mm, pokrytecký přístup toho, že máme nereálné zákony. Ty naše zákony jsou realistické. Bylo by jednoduché, kdybychom vytvořili zákon, který Eh, který by nemohl být eh, pochybněn o tom, jestli je v rozporu eh, s mezinárodními umluvami, ale byla by to lež vůči nám samotným. A tím pádem bychom pokračovali v té chybné cestě. Místo toho jsme se rozhodli, že vypracujeme realistický zákon, který zohlední ty strukturální důvody a navíc, že se snaží tyto důvody vyřešit. Takže jsem vám tady vyjmenoval všechny tyto důvody a proto jsme tedy velmi hrdí na tento zákon a včera jsme se sešli eh, s asociacemi, které mají za úkol chránit práva eh, dětí v Evropě a došli jsme ke stejným eh, závěrům, pokud jde o hodnocení tohoto zákona. A současně s tím i souhlasí členové různých mezinárodních organizací. My si tedy přejeme, aby eh, mezinárodní instituce jako UNICEF, eh, ILO, eh, OSN a tak dále, aby spolupracovali tady v těch problémech, které vystanou při uplatňování tohoto zákona, tak aby chom mohli dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili. Místo toho, aby nás odsoudili, aby nás eh, politicky odsoudili, eh, tak jak to bylo eh, někdy učiněno na půdě tohoto Evropského parlamentu. My si myslíme, že tento zákon bude příkladem pro jiné, tak jak byl sepsán tento zákon, tak jak se o něm diskutovalo. A kvůli samotnému obsahu a způsobu, jakým řeší tuto otázku, takže bude určitě inspirací pro jiné národy, které eh, sužují podobné problémy. Na druhé straně si myslíme, že poslouží inspirací i jiným zemím, které sužují stejné problémy Eh, protože oni mají ten problém, že tam je ten západní pohled na svět, který eh, stanoví pravidla, která vůbec nezohledňují jejich eh, situaci. A navíc chceme jasně říci, že budeme hájit energicky náš zákon ve všech oblastech a za všech okolností. Bolívie odmítá jakékoliv snahy o podkopání zákona 548. Všechny tyto snahy, které nemají za cíl chránit eh, dívky, chlapce a mládež a všechny ty snahy, které eh, chtějí eh, aby naše země podepsala obchodní smlouvy a chtějí, aby jim tento zákon posloužil jako nátlak proto, abychom dosáhli toho, čeho oni chtějí. Tak v tomto se oni milí. E, jsou to tedy hrozby, které nám jsou e, činěny. A my s tím absolutně nesouhlasíme ani s tímto postupem, ani s tímto způsobem myšlení. E, včera toto bylo zmíněno jako vydírání. A musíme zanechat vydírání, protože to souvisí eh, s tím eh, paternalistickým přístupem, jak Západ vždy eh, nahlížel na různé odlišné kultury. A chtěl bych, abychom konečně řekli ve světě, že jsou lidé, kteří těží z chudoby lidí a jsou určité struktury, které těží z konfliktů, které jsou ve světě a myslím si, že je důležité, aby všichni ti, kteří si myslí, že eh, mají hlas v tomto tématu, tak místo toho, aby kritizovali Bolívii, tak by se měli eh, připojit k úsilí Bolívii, abychom eh, vymítili ty strukturální důvody, které vedou k této práci dětí. Pomozte nám, abychom mohli dosáhnout to konečných řešení, tak jak jsme si to přece vzali my. Potřebujeme Eh, reálné závazky a solidaritu. Nechceme, eh, tedy samozřejmě eh, ILO se vyjádří k tomu, zdali ten náš zákon je v rozporu či ne s těmi mezinárodními umluvami. My si tedy počkáme na výsledek toho posudku Mezinárodní organizace práce a potom se vyjádříme jak říkám, na půdě parlamentu v polovině září byla, byl spochybněn tento náš zákon. My jsme samozřejmě okamžitě reagovali, což je přirozené a pochopitelné. A stalo se to součástí veřejné politiky v Bolívii. A co my nyní uh, učiníme, je, že chceme uh, předávat eh, informace o tom našem zákonu, především s našimi sousedy. Eh, nebylo to v naší agendě. Eh, my jsme se starali sami o naše interní záležitosti, ale bylo na nás zaútočeno, takže my musíme ten náš zákon hájit a musíme o něm informovat, o tom jeho duchu a cílích, cílech. A chceme tedy vás požádat, abyste si vyslechli ty děti, Eh, dívky a chlapce, kteří eh, pracují, ty mladé lidi. Bylo by velmi zajímavé, kdyby tyto děti se sem posadili. Tady v tomto parlamentu nevím, jestli zde při jednání tohoto výbor nebo někde jinde. Ale aby tyto děti nám řekly, jaký je jejich pohled, jaká je jejich perspektiva a proč oni přišli s návrhem. E, této legislativy a proč ten zákon má tu formu, jako má. Já jsem eh, byl eh, s dětmi, s těmi jejich vedoucími představiteli před dvěma dny a oni mi vysvětlili ten historický proces, eh, přes který se došlo až k tomuto zákonu a ten dlouhý boj a dali mi, darovali mi tady jeden z těch posledních výtisků této publikace. Je to systematizace jejich návrhů, je to Eh, bylo to učiněno díky spolupráci s organizacemi z eh, občanských společností. Tento dokument je z roku 2012 a jsou, to, jsou tam obsaženy návrhy dětí, kteří jsou základem tohoto zákona a už to tady bylo napsáno, už tenkrát. Bylo to už tady, v této publikaci, v tom roce 2012. Nemá, není žádný eh, lepší subjekt než ten, který to sám Eh, prožívá, protože on sám ví, které je to nejlepší řešení. Děkuji vám. Thank you, thank you very much for that, um... Děkuji vám za tento přehled a, a eh, jak vypadá situace, jak bychom mohli spolupracovat, jaké jsou tu výzvy a, a mm, to se. A nyní předám slovo profesorovi Libo jehož na vzev zřejmě napovídá, že bude hovořit o větších podrobnostech daného zákona. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já bych rád mluvil také španělsky, je to jedno, jeden z oficiálních jazyků Bolívie a tím se dokážu vyjadřovat, vyjadřovat své myšlenky nejpřesněji, takže snad to tlumočníci přeloží. Děkuji. Ano, určitě přeloží. Eh, děkuji vám, že jste mě sem pozvali. Jsem zde eh, poprvé. Poprvé mám možnost tedy pohovořit eh, o mém výzkumu, o práci dětí. Už na tom pracuji přibližně 35 let a v současné době pracuji na univerzitě Universiat Libre a máme tam tedy eh, studia o, o právech dětí, ale eh, bohužel eh, je toto studium ohroženo, ale budeme dále pokračovat na Universidad Libre a v tomto kontextu je pro nás velmi důležité znát prostřednictvím výzkumu a sdělení, co si myslí pracující děti v kontextu tomto kontextu. Především eh, ty děti, kteří jsou organizováni eh, v hnutích, kteří jsou členy eh, tedy různých organizací, tak jak jsme to svědky v Latinské Americe, také v Ázii a také v Africe. Já si myslím, že toto je velmi důležitý jev. Bolívie je nyní příkladem pro ostatní v tomto smyslu. a říkáme, že je tedy průkopníkem, eh, protože děti a mládež, pracující děti a mládež, kteří eh, jsou vlastně členy takového druhu odborové organizace, takže dosáhli tohoto dialogu s poslanci, s eh, bolivijskými úřady a tím pádem eh, dosáhli vlivu na to, aby byl schválen zákon, zákon, který se týká nejenom práce dětí, ale je to eh, zákon, který eh, se dotýká dět, dětí a mládeže obecně. Je velmi důležité, že děti to chápou ve dvou směrech. Oni jsou sami děti dětmi, ale zároveň jsou solidární vůči ostatním dětem, kteří eh, nepracují, ale chtějí, zdůrazňují, aby se uznalo, že oni dělají něco, co je důležité pro společnost, pro rodiny a chtějí také, aby byli sami uznáni jako pracující. Je to takový rozpor a je velmi obtížné tam najít právní řešení pro tady tento jev. Je to ale jev, který stále existuje v některých eh, částech Evropy jsme také svědky, že se to znovu objevuje že e, začínají pracovat děti. E, mý, e, vlast, mý vlastní děti, mé, vlastne, mé vlastní děti od určitého věku mi řekly, že e, chtějí pracovat a nezáviset na penězech tatínka a dostávat od něj dárky. Nechci to příliš rozšiřovat, toto téma, ale co se týče Bolívie. E, je eh, důležité, že máme tady tento eh, nový eh, kodex. Nemá to takovou krátkou historii. Už se na tom pracovalo dlouho, jak řekl pan velvyslanec, bylo o, jedná se o spolupráci, která byla někdy dosti komplikovaná, tedy spolupracovali děti a dospělí, tedy poslanci. A hm, tento kodex nabízí novou cestu, ukazuje nový směr který eh, doposud na základě mých znalostí eh, nebyl uskutečněn v žádné jiné zemi. Eh, pan velvyslanec už o tom hovořil. Většinou se jedná o vyřešení problému té práce dětí, a tak, že se ta práce zakáže, práce dětí. Děti mohou pracovat až když splní určitý věk. V těch, eh, ta Mezinárodní organizace práce hovoří o 15 letech, jsou tam eh, výjimky 12 let. A politiky, eh, které se orientují tímto směrem, že nejlepším eh, způsobem eh, vyřešení eh, práce dětí je tuto práci zakázat, tak tato myšlenka je nyní sporná. A na základě skutečností a praxe, například v Bolívii, na základě oficiálních údajů máme téměř milion Eh, pracujících dětí, kterým je 5 až 17 let, téměř milion. A tento milion dětí, tento počet je vyšší než před eh, několika lety. A souvisí to s eh, chudobou, samozřejmě, ale, ale zas, ale není to úplně, že by došlo k nárůstu pouze chudoby. Vedou k tomu i jiné příčiny. Já co chci zdůraznit je, že tyto politiky zákazu nebo někdy, jak se hovoří o vymícení eh, chudoby prostřednictvím zákazu, tak to nepřineslo kýžené plody. A nejenom že to nepřineslo ty kýžené plody, ale mělo to negativní dopad v tom smyslu, že ty děti, které pracují, tak přesto, že ta práce dětí je zakázána, tak tyto děti stále pracují bez žádné ochrany, protože jejich práce je tedy nezákonná. A k, čem, k čemu to vede potom? Že je to eh, kriminalizováno a je to tedy potom eh, se to používá jako výmluva proto, aby te, tyto děti byly vykořišťovány, protože vlastně tyto děti porušují zákon a jejich eh, rodiče, nejenom v Bolívii, ale třeba v Kolumbii, tak tam rodiče jsou trestáni za to, že jejich děti eh, pracují a často s těmi samotnými rodiči ty děti pracují. A v tomto kontextu tento bolivijský eh, kodex se snaží otevřít eh, novou cestu prostřednictvím stanovení předpisů, které ošetří práci dětí tak, aby ty podmínky jejich práce mohly se postupně zlepšit. A podle zákona, jak řekl pan velvyslanec, není to jenom, že se zlegalizuje dětská práce, ale stanoví se velmi specifická pravidla, která musí být plněna tak, aby děti dostaly povolení pracovat. Aby takže v zákoně se hovoří o výjimkách, ale tyto výjimky si myslím, že by měly být obecné, nebo to zobecnit, ale nejedná se pouze o to, že se zlegalizuje práce, ale jsou tam stanoveny podmínky té dětské práce. Je, není to tedy pouze podmínka, která se uvaluje na děti, ale na jejich zaměstnavatele, na jejich rodiny a na všechny ti, kteří mohou těžit a mít výhody z dětské práce. Je to způsob boje Eh, je to tedy způsob eh, boje proti vykořišťování, hospodářského vykořišťování. Víte, že to je jeden z těch bodů, eh, který je v úmluvě o právech dětí, kde děti mají právo na to být chráněny proti vykořišťování. A je to Eh, právě to poselství, které vyplývá z toho nového bolivijského zákona. Není to pouze eh, verbální, není tam pouze popsán záměr, ale prakticky se to uskutečňuje. A to, že tady eh, v tomto zákoně se formulují některé podmínky, které musí být splněny, ale jsou E, stanovena také řešení, kdo má tedy odpovědnost, tedy ty státní úřady na všech e, politických úrovních, na místní úrovni, na národní úrovni, tedy řešení, která mají zajistit, že tyto podmínky, které jsou zakotveny v zákoně, budou splněny anglicky tomu říkáme commissioners, jsou to tedy ti obhájci, eh, ombudsmani eh, eh, dětí, kteří hájí práva dětí a musí provádět kontrolu toho, co se děje. Tak když se tedy udělí to povolení dětem a rodinám. A zároveň dostávají děti poradenství jako e, v oblasti instituce práv dětí. To je tedy důležité. A další e, věc e, budou takzvané výbory dětí a mládeže, které budou také zřízeny po celé zemi. A díky tomu by samotné děti a mládež mohly reprezentativně eh, ovlivňovat celý tento eh, proces, stejně tak, jako eh, mohli ovlivnit tady vypracování této legislativy. A ještě minutku, pokud mi dovolíte. Existují určité potřeby, protože tady tyto instituce Eh, tedy mm, tyto obhájci těch práv dětí eh, dosud eh, nefungovaly tak, jak by měly, protože přetíženy jinými věcmi, například násilí vůči dětem. A ty osoby, které pracují v těchto úřadech, které mají hájit práva dětí, tak nejsou tyto osoby připraveny převzít tady tyto úkoly. A tak, aby mohly dobře eh, pracovat a dobře fungovat, tedy tyto úřady eh, těchto obhájců práv dětí potřebují zdroje, eh, finanční prostředky a zároveň potřebují podporu, co se týče školení těchto odborníků, kteří budou pracovat v těchto úřadech pro obhajobu lidských práv. A zde si myslím, že by že Evropská unie má odpovědnost a možnost eh, podpořit bolivijský stát, eh, tak aby toto mohlo eh, fungovat. Tady tyto úřady obhájců práv dětí. A to tež platí pro ty výro, výbory dětí a mládeže, které už existují v některých regionech a tam existuje také mnoho možností je podpořit, tak aby e, tady tyto e, participativní e, orgány tedy ty výbory dětí mohly dobře fungovat. To jsou tedy tyto, tyto dvě instituce a kdyby to fungovalo, tak by to mohl být velmi zajímavý model také pro jiné země, nejenom v Latinské Americe, ale také zde mezi námi, si myslím, kdyby to opravdu fungovalo. A zde bych chtěl také zmínit, že eh, hnutí eh, pracujících dětí, eh, které ukázaly takovou obrovskou odpovědnost a jak jsou opravdu mm, eh, jako jsou velmi eh, efektivní ta jejich práce a měli by eh, získat uznání, měli by zůstat uznání, protože je to těžké pro ty děti, oni musí pracovat, musí chodit do školy a zároveň jsou tyto děti činné v těchto organizacích hnutí a dodnes nemají dostatečnou podporu. Děkuji vám mnohokrát. Máme tady ještě dva řečníky, Maria Rosa de Paulis z Evropské komise a nyní nám řekne, jaké jsou její reakce. Děkuji paní předsedkyně, děkujeme za pozvání e, ředitelství pro rozvojovou spolupráci. Dětská práce je důsledkem i příčinou extrémní chudoby. Děti plní celou řadu úkolů, a patří mezi nejzranitelnější skupiny v, v šedé ekonomice. E, dětská práce není samostatný problém, ale obsahuje celé řadu, celé, celou řadu různých souvislostí, které nicméně jsou e, takové, že třeba zba, e, připravují děti o jejich dětství, jsou škodlivé pro jejich zdraví, tělesné i duševní. Dětská práce je také otázkou lidských práv. Článek 32 umluvy OSN o právech dítěte uvádí, že eh, dítě má právo na ochranu před ekonomickým vykořišťováním a před vykonáváním jakékoliv práce, která by mohla být nebezpečná nebo která by zasahovala do možnosti e, školní docházky nebo která by mohla e, poškodit jeho rozvoj zdravotní, duševní, sociální, mentální. E, podle Mezinárodní organizace práce jsou, existují dvě úmluvy ohledně za prvé minimálního věku pro práci a za druhé forem dětské práce. Nejextrémnější formy e, jsou takové, že děti jsou zotročeny, odděleně od svých e, rodin, vystavené závažnému zdravotnímu nebezpečí od raného věku. Proč má dětská práce různé formy, nebo vzhledem k tomu, že má různé formy, je nezbytné neprodleně odbourat nejhorší formy dětské práce, jak ji definuje e, článek 3 úmluvy Mezinárodní organizace práce a musí být přijaty nástroje, které e, zabrání dětské práci, to je hlavní priorita e, na mezinárodní i národní úrovni. Dětská práce poškozuje eh, zdravotní a duševní blaho dítěte buď z vlastní povahy té práce nebo v důsledku pracovních podmínek a, eh, eh, nebo kvůli podstupovanému nebezpečí. Seznam těchto jevů bude průběžně monitorován, protože například v recyklovaných Eh, předmětech, jako třeba jsou eh, telefony a jiné předměty, obsahují nebezpečné látky, se kterými děti přicházejí do, do styku. Kromě toho třeba dívky jsou ohroženy obchodováním s lidmi, prostitucí, neviditelnou prací v domácnosti a jsou zbavovány základních práv i eh, v dospělosti. Největší míra dětské práce je v zemědělství. 60 Eh, se týká chovu, rybolovu, eh, dále pak práce v dolech, na ve stavebnictví, ale nejvíc jich je v zemědělství. Z, hlavní, z, z toho důvodu, že je to práce nebezpečná, těžká, používání chemikálií a nástrojů je ohrožuje. A eh, vzhledem k tomu, že ty děti pomáhají rodinám, tak Eh, je u nich daleko větší nemocnost a úmrtnost. Jestliže eh, dítě, dítě má tenčí kůži než dospělý, takže je více ohroženo chemikáliemi a prachem, což způsobuje astma, a eh, které by se jinak po, projevilo v později v dospělosti a způsobuje trvalou E, trvalé postižení. E, e, čili je třeba sledovat situaci a, zaj- a bezpečnost práce i na rodinných farmách. Tady ovšem, tady ta náprava by nemusela být příliš nákladná. A dětská práce začne ustupovat, jakmile se stát dostává ven z chudoby. Takže přistupujme k tomu realisticky. Od bourání nejhorších forem dětské práce patří mezi hlavní priority naší strategie, e, jako například důstojná práce pro dospělé, e, odborná profesní příprava, sociální ochrana, sociální dialog a e, zvyšování informovanosti. Nicméně inovativní přístup bude potřeba, proto, aby se odstranily příčiny dětské práce. Proto je důležité, aby dětská práce byla v eh, jaksi tématem ve všech oblastech a především v, v, dodavatelsko, v eh, dodavatelském řetězci. A je třeba hodnotit eh, situaci s hlavními ukazateli a spolehlivými statistikami, což ovšem je velmi těžké získat takové informace se. A neexistuje žádný specifický kodex pro dětskou práci nebo dětská práva nebo dětskou ochranu v řadě zemí. A tady je mm, e, samozřejmě vliv celkového prostředí a tato omezení mohou být strukturální, kulturní, e, to třeba platí pro země, jako je Bolivie. Děti a mladiství se musí zapojit, aby věděli a dožadovali se svých práv a e, musí mít příležitost zúčastnit se e, procesu zlepšování svého života, například prostřednictvím vzdělávání a e, práva a práce dětí jsou předmětem konvence MOP také ohledně nejnižšího věku možného. Bolivia přispěla k ovlivnění obsahu kodexu pro děti a mladistvé, aby e, došlo k uznání jejich práv a zajištění právní ochrany před vykořišťováním e, zvyšování informovanosti a mobilizování partnerů ve všech klíčových e, oblastech by mělo umožnit soukromému i veřejnému sektoru společně zajistit sledovatelnost, média eh, zapojit, spotřebitelské organizace informovat, eh, protože mm, dětská práva jsou také předmětem eh, politiky lidských práv EU a naším cílem je odbourat dětskou práci a především nejhorší formy dětské práce, což považujeme za naléhavou prioritu a je to součást naší politiky rozvoje. Podle umluvy 182 MOP podporujeme naléhavé vytvoření eh, aktualizovaného seznamu eh, existence dětské práce. My chceme zajistit důstojný život pro všechny v rámci agendy po roku 2015. V tom je zajišťování sociálních služeb, zdravotní péče, eh, dostatečné výživy a tak dále, aby byly děti chráněny před nutností pracovat. Třeba v roce 2018 15. Eh, komise financuje celou řadu projektů v 20 partnerských zemích, eh, kde právě je cílem odbourání nejhorších forem dětské práce eh, jako jsou třeba práce v dolech, práce v domácnosti a tady je potřeba zapojit dílenou odpovědnost. Děti Eh, také by se mělo zamezovat eh, novému vstupu dětí na trh, a to je součást rozvojové politiky EU. Eh, odborné vzdělávání je efektivní, ale často to zakrývá nejhorší formy práce dětí. Je třeba zlepšit vazbu mezi formálním účnovstvím a, e, a politickým dialogem a e, hlavními hráči. V kontextu UNICEF EU nedávno publikovala e, soubor nástrojů spojených s dětskou prací a při investování do programu Evropská unie nedávno financovala projekt za 2,5 milionu eur e, co, e, ve spolupráci s bolivijskou nevládní organizací, která by měla zlepšit výrobní kapacity a pracovní podmínky žen i mužů Eh, nezávis, v nezávislých podnicích a, eh, a mikropodnicích ve stavebnictví, mm, textilu, eh, díky zvyšování jejich vědomostí. Reprezentativas de los pro zprávu a zlepšení přístupu k sociální ochraně, mikropodnikům a finančním službám a také podporu eh, soukromému a veřejnému sektoru eh, při eh, pracovních, při podpoře pracovních příležitostí. Takže projekt ve výši 3,1 miliony 500 tisíc eur a tento projekt bude implementován v Bolívii a Peru, aby se spevnila e, e, ta, spevnilo e, to postavení mladí pracujících v, té, v tom kávovém řetězci. A také v partnerství s OECD existuje další projekt, který bude implementován v Peru a Salvadoru. Eh, jedná se o projekt, eh, který mapuje eh, aspirace mladých lidí, kteří se chtějí více angažovat a dává jim další důležité znalosti a dovednosti. Děti budou z obdobných programů samozřejmě přímo těžit. Globální výzva znamená nutnost globální reakce holistický, aktivní a inovativní přístup jsou nutné, abychom se aktivně e, pokusili rozbít ten bludný kruh protože vzdělané dítě e, s dobrým zdravím samozřejmě e, bude znamenat lepší víkend, ale zároveň výkon, ale zároveň pro to dítě to bude také výrazně kvalitnější život. A poslední řečníkem je pan Kozy z UNICEFu, zástupce UNICEFu v Bolívii. A e, podívejme se, co e, bude mít na srdci zástupce organizace, která brání e, práva dětí. Vážená paní předsedkyně, vážení panelisté, vážení pane kolego, Eh, řediteli eh, bruselské kanceláře UNICEFu, vážené poslankyně a poslanci. Děkuji vám za tu dnešní dopolední možnost. Eh, doufám, že také přispěji k, této, k tomuto mapování terénu v této oblasti a také jak to vypadá tedy s uplatňováním tohoto nového zákonného předpisu Nejprve všeobecný kontext a následně bych se tedy zabýval tímto konkrétním právním nástrojem. Bolívie je velice různorodá země. E, existuje tam celá řada domorodých e, kmenů a zároveň je velice různorodá co do kulturních trendů, co do struktury společnosti a tak dále. Já už jsem tam tři a půl roku a musím říct, že je to obrovská eh, radost, obrovská eh, obrovské privilegium být eh, přítomen v takovéto zemi. Začali jsme vlastně již před 18 lety s touto koncepcí v Bolívii, která má jednoduchý název Žít lépe a e, která se opírá o ty základní hodnoty a také se zaměřuje především na sociální začlenování a musím říct, že vláda se postupně začala víc a víc e, účastnit tohoto procesu. E, rovnost, jak víte, je skutečně v samém popředí naší činnosti jako UNICEFu a posledních 6-7 let je tomu velice oddán i ředitel UNICEFu. Bolívie je dnes zemí, kde eh, je demokratický prostor, je to země otevřená lidským právům a sociálnímu začlenování. Je tam velice zajímavý proces, eh, pokud se nemýlím, eh, pracoval jsem posledních 20 let i v jiných rozvojových zemích v Africe, Asii a Latinské Americe a nikdy jsem nebyl v zemi, tak decentralizované, jakou je Bolívie. Tady existují čtyři úrovně. Národní, regionální, eh, municipální a pak jsou tady ještě, a ta poslední úroveň je eh, úroveň těch jednotlivých domorových kmenů. Všechny tyto úrovně mají své zástupce a mohou se snažit prosazovat své specifické zákony eh, reflektující jejich specifické situace. A za poslední dva či to řečeno čtyři až pět let, Bolivie je charakterizována kontinuálním eh, ekonomickým růstem. HDP eh, neustále roste a pohybuje se v poslední době na 4 až půl až 5 procentech. To samozřejmě vytváří řadu možností a je to také ilustrováno skutečností, že eh, Bolivie má vlastně celou řadu E, cílů splněných. Jedna věc je tady ještě e, zdraví e, matek dětí, ale domníváme se, že i v tomto směru dojde k výraznému zlepšení v brzké době. Výzvou je, že děti v Bolívii jsou především vystavěny chudobě. Ta věc je zřejmá, ale čím dál tím více dětí a rodin žije e, už na hranici té e, chudoby. To znamená, že nehovoříme o té extrémní chudobě, ale o chudobě e, rodin, která se pohybuje na hranici. Před rokem 2008 na základě studie, kterou vypracovala Mezinárodní organizace práce, tak většina dětí pracovala a e, teď je tomu prostě tak, že e, ti, kteří jsou e, na úrovni chudoby či kolem ní, tak musí pracovat. Dříve to byly jen ti nejchudší. Takže ekonomika země by, pokud by došlo k nějakému šoku, tak by zase uvrhla většinu těch rodin, které se pohybují na hranici E, zpátky do té e, extrémní chudoby. Proto vláda se snaží vytvářet nové strategie, aby zabránila e, také práci dětí. Dále je tady stále ještě ta chudoba bezpříjmová, to má co dočinění s kvalitními službami a přístupem k ním především u domorodého obyvatelstva. A pak je tady ještě otázka těch různých situací v různých částech země. Samozřejmě hodně závisí na eh, městských aglomeracích, které jsou odlišné od těch venkovských co do kvality života a eh, domorodých eh, kategorií obyvatelstva, které samozřejmě žijí jinak než většinové obyvatelstvo. Pokud se podíváte na situaci v průměru, kolik, dejme tomu, tomu, eh, jak dlouho studuje dalivijské eh, dítě, tak je to většinou 9 let, ale když se podíváte na ty eh, další podrobnosti, tak chlapci žijící ve městských aglomeracích ten má šanci, dejme tomu, chodit do školy 10 let, ale když to srovnáme třeba s, s děvčetem z nějaké venkovské oblasti eh, a navíc ještě domorodkou, eh, tak ta bude mít za sebou pouze 3,2 desetiny roku eh, vzdělávacího procesu, což činí z Bolívie jednu ze zemí, kde je ta největší jaksi nerovnost v této oblasti. Téměř matatelná. Jak jsem řekl, je tady hodně rozdílností, ať už se jedná o přístupu ke vzdělání, o přístupu ke zdraví či k ekonomickým možnostem a to samozřejmě nejvíce dopadá na to domorodé obyvatelstvo. A pak jsou tady ještě další velké výzvy. Proto byl v červenci 2014 přijat nový e, zákon. Pan velvyslanec to vysvětlil, tento zákon, co se nás týče, je tedy krokem kupředu. Děti jsou vlastně zúčastněnými stranami, oni se zúčastnili e, vlastně e, během celého procesu vypracovávání e, tohoto právního nástroje. A musím říct, že se jedná vlastně o vytvoření takového nového právního rámce, který se zabývá těmi zbývajícími výzvami, které eh, jsou tady eh, postaveny před děti a eh, ty, na, kterým na nich záleží. Je to nejprve otázka věku. Předtím vlastně jsme se bavili spíš o dě, dětech a e, jejich věku. Teď e, ovšem vytváříme novou strategii, takže e, a chceme vytvořit strategii takovou, která by vymítila práci dětí v dlouhodobějším horizontu. Práce dětí se tedy Eh, odehrává, eh, se projednává v tom zákoně v celé řadě eh, článků. Je tady jasné odhodlání a závazek do roku 2019 vymítit dětskou práci. Článek 126 a 127 hovoří o nucené práci a vy, e, vykořišťování dětí. Pak je to článek 32, který hovoří o ekonomickém vykořišťování e, dětí. 127 a 128 jsou články, které e, hovoří o prostě kulturně při Eh, poznamenaných eh, kulturně daných aktivitách. Eh, tady je prostě určitá sociální kultura, kterou zosobňují především ty domorodé kmeny a bolivijské orgány a komunity mi řekly, že v zásadě děti, když pracují, tak takováto práce je vnímána jako způsob Eh, dobrati se určité eh, sociálního uvědomění jako něco dobrého. 129 eh, je článek, který je v souladu s umluvou Mezinárodní organizace práce. Jak víte, tak ten zákon neobsahuje nějaké instrukce, ale hovoří o tedy umluvě 100, 28, která eh, pojednává o minimálním eh, věku a ten je tedy stanoven legislativcem na 14 let. Článek 136 eh, vlastně již hovoří o 28 formách nejhorších typů práce dětí a vláda se snaží vymítit právě především tyto formy práce. A to je zase v souladu s požadavky úmluvy o právech dítěte. A e, jsou tady dvě výjimky. Ty jsou součástí toho rámce. Já bych rád, abych se vyjádřil naprosto přesně v tom smyslu, že tady nejde o legalizaci prá- dětské práce. Tady jde o ochranu těch dětí, které v tuto chvíli pracují. A já to ještě trochu lépe vysvětlím. Vláda říká následující. V tuto chvíli prostě musíme mít určitou politiku. My jsme neměli žádnou politiku, žádnou strategii, neměli jsme ani rozpočet, abychom se zabývali těmi zdroji, příčinami dětské práce. E, kromě, a na, co je jiného, Prostě je tady skupina eh, samostatně výdělečně činných, kteří budou pracovat i nadále, protože musí podporovat své rodiny, které jsou chudé. O co tedy jde? Co uděláme s těmito dětmi, zatímco samozřejmě paralelně vytváříme strategii, která bude implementována, aby vymítila, jak jsem řekl, z roku 2019 ty základní příčiny Eh, té dětské práce a aby prostě zrušila ty výjimky. Legislativci vyslechli děti, eh, vyslýchají děti, eh, hovoří se představiteli sociálního hnutí a výsledkem je toto. Legislativci říkají, v tuto chvíli i vzhledem k nově typům hospodářského vykořišťování dětí chceme především děti ochránit. To znamená zajistit, aby děti, když pracují, a pro mě je velice důležité, abychom neměli mít zákazy proti ochraně, abychom ochraňovali zatímco vymycujeme. Takže legislativec říká, chceme chránit tyto děti, které pracují a zajistit, aby tyto děti měly přístup k určitým, řekněme, službám či jiným příležitostem, jako jsou zdroje vzdělání, zatímco tedy jsou nuceny pracovat. A ve třetí e, e, části tohoto e, principu je řečeno, že tohle všechno je pouze přechodným opatřením a musí být ukončeno do roku 2019. A abychom zajistili, že tady existuje jakýsi ochranný systém, e, který e, chrání ty děti a e, pomáhá naplňovat jejich práva, tak jak profesor také zmínil, v tom kodexu je také výčet určitých kritérií. A mezi těmito kritérii, a mimochodem tam je v zásadě řečeno asi tolik, je tady určitý komisař, eh, takový ombudsman pro práva dětí a mladistvých. A tento člověk může zcela mimořádně povolit eh, tu práci žen a mladistvých, když ta činnost není nelegální, nebezpečná, není proti lidské důstojnosti a neznemožňuje dětem eh, dále chodit do školy a nepřekoná, nepře, netrvá eh, déle než 6 hodin denně. Musí samozřejmě také dojít k hodnocení sociálně-ekonomické eh, situace rodiny, kterou provádí ty příslušné instituce. Musí také dojít k souhrnému eh, zhodnocení stavu dítěte, které musí být zdravé, musí být zdravé po stránce fyzické i duševní, aby mohlo tedy vykonávat tu práci a to dítě zároveň musí svobodně vyjádřit svou vůli, svou svůj souhlas eh, s touto činností pro dobro rodiny. Instituce, eh, které, které tady eh, pracují, E, tito komisaři na regionální i národní úrovni musí také vystavit, vystavit určitou strukturu, určité mechanismy, zajistit, aby ty děti měly zároveň přístup ke vzdělání, ke kvalitnímu vzdělání, stejně jako jiné děti, které nejsou nuceny pracovat. To znamená zajistit e, také princip rovnosti. Jak jsem se tady zmínil, legislativci e, tedy chtějí do roku 2019 ty výjimky, které stále ještě existují, zrušit a my paralelně vytváříme takové programy, strategie a také rozpočtově se snažíme ošetřit tyto eh, kroky. A já si myslím, že možná si kladete otázku, jak vlastně, kde my stojíme jako UNICEF. My samozřejmě říkáme, že nesmí být eh, eh, ekonomická ekonomické e, vykořišťování dětí, tak jak to také říká charta e, práv dítěte. Ale zároveň musíme E, říkat, že děti nemohou být odpovědné za generování příjmu pro své rodiny, e, ty nemohou být takto drženy v šachu, pak je to také otázka dětí, e, věku dětí. Někdo se zmínil o kvalitě vzdělání. Vzdělání prostě musí být poskytováno dětem, které jsou součástí těchto výjimek, protože vzdělání je klíčové pro to, aby se rozbil ten bludný kruh já si myslím, že je velice důležité, aby vláda i nadále pokračovala pokračovala eh, s těmito eh, kompromisními závazky, aby prostě rozvíjela dál ten program sociální ochrany, aby paralelně eh, vymícovala ty základní příčiny dětské práce. A jak také řekl pan profesor, tak samozřejmě máme určité obavy ohledně kapacity těch institucí, které by měly realizovat všechny ty kroky, které jsem tady zmínil tyto instituce skutečně musí být schopné, musí mít tu kapacitu eh, toto dělat, jinak by to vše, co je eh, součástí zákona, bylo ohroženo. Ano, my jdeme ruku v ruce s vládou v tomto procesu, my ji doprovázíme v této věci a děláme to rádi. Věříme, že to bude fungovat a jsme velice rádi, že toho můžeme být součástí. Děkuji. Děkuji za tento podrobnější pohled na zákon. Zatím se o slovo požádali eh, dvě osoby, Stýr, aha, pak eh, paní Maria, Hojbuk, pan Seller, ještě někdo? A my vás máme na seznamu, pane kolego z komise. Já teď hovořím o poslancích, kteří si eh, žádají o slovo. Zatím poslancem nejsem. K vám se dostaneme za chviličku. Pan Venta. A já mám také jeden dotaz za sebe. Takže paní Ty. Pan Ty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům. Rád bych také poděkoval kolegyně Lole Sanchez za to, že tuto výměnu názorů iniciovala. Je to, myslím, opravdu důležité. A mohu jedině politovat, že tu nemáme více poslanců, ale myslím si, že klíčové, klíčová tady je implementační kapacita. Jestli tomu dobře rozumím, před přijetím tohoto zákona v roce 2014 minimální věk pro práci byl vyšší, ale realita byla taková, že ještě mladší děti, 13 leté, 12 leté, i dokonce i pětileté děti tedy nelegálně pracovaly. Teď otázka zní, jestli bolivijský stát, který měl samozřejmě povinnost chránit děti, neměl kapacity toto implementovat, takže potom realita byla bohužel taková, že neschopnost státu tomu zabránit eh, vedla k tomu, že se toto dělo. Teď je otázka, jestli dnes ten stát bude mít schopnost implementovat ten nový zákon. Implementace tohoto zákona bude klíčová. A nebo tato výjimečná opatření budou aplikovaná nikoli jako výjimky, ale jako e, obecné usnadnění života pro ty, kteří z dětské práce těží jestli budou schopné orgány státu kontrolovat, že nedochází k vykořišťování. Takže já tady mám dilema, jestliže nemáte dostatečné in, efektivní instituce z minulosti, které nemohly jednat efektivně a na základě toho, co říkal UNICEF taky, prostě nevím, jestli teď to efektivní bude. Nepochybně, já nepochybuji o dobrém záměru eh, vlády a legislativců v Bolívii. To já nespochybňuji. Eh, ani otázku legitimity vlády a tak dále. Ale ptám se, jaký bude výsledek. Pokud jsou instituce slabé a nedokáží Eh, tu problematiku dětské práce, ilegální dětské práce, řešit dětí mladších než 14 let podle minulého zákona, budou teď efektivnější při ochraně které, děti, které podle nového zákona pracovat můžou. Ve 12, 13, v některých případech jo, v 10 nebo 11 letech. A nebo to bude znamenat takový obecný pardon a bude eh, potom ta, ta náprava horší než ten původní problém. A pokud máme ilegální dětskou práci pětiletých dětí, a je potřeba je chránit, tak otázka zní, jestli budou také děti pěti, šesti, sedmi leté nějak, nějak zahrnuté. Zahrnuté nebo ty zůstanou stranou. Čili já bych dal přednost, zvlášť v situaci, kdy dochází k růstu aby, a kdy dochází k sociální inkluzi, spíš než snižovat normy, ale spíš posílit instituce, které by měly ty normy prosazovat. Samozřejmě s podporou EU. Čili to je to, proč jsme slyšeli slova jako třeba eh, hlasy předseda jedné organizace v Bolívii je spíš k tomu kritický. Aby to nebyl příklad pro jiné, takže se moc zdráhám. Já bojím se, aby to nebyl krok zpět, ale to je můj názor a položil jsem taky pár otázek, takže to mě... E, ještě na závěr, e, španělsky. Mi, mi Eh, chtěl bych eh, eh, vyjádřit mé poděkování panu velvyslanci. Chtěl bych mu vyslovit uznání. Několikrát jsme měli možnost se spolu sejít, vyměnit si názory. Ne vždy na věc nahlížíme stejně, ale vždy jsme měli respekt pro vzájemný dialog a pochopení a děkuji vám, že jste přišli mezi nás. Madam. Děkuji, paní Hejbuk. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych vám chtěla vyjádřit eh, můj velký respekt, protože u tohoto zákona, počkejte, já poč, počkám, jestli nasadíte sluchátka. Ano, slyšíte mě? Já bych vám chtěla vyjádřit eh, velké uznání, protože u tohoto zákona jste udělali něco, co jiné státy nedělají. Vy jste uznali, že máte problém s dětskou prací a tím jste vykročili na cestu vyřešení tohoto problému. Chcete se zaměřit na to, kde to je nejkomplikovanější a snažíte se nalézt řešení. Je to velmi moderní řešení, protože jste ty eh, dotčené osoby zapojili do řešení problému, tedy děti, kterých se to týká protože, jak je vidět, tak děti se už eh, dlouho v Bolívii organizují v různých eh, hnutích. Tito děti, kteří pracují a proto je velmi opravdu velmi pozitivní, že se snažíte tento problém řešit. Tady jsou to děti, které mají 10, 11, 12, když se jim řekne, eh, musíte eh, pracovat a tyto děti mají kolikrát odpovědnost ve své rodině, ale kromě toho musí živit rodinu a pro tu rodinu, kde to dítě musí pracovat, je to velmi obtížné eh, nevím, do jaké míry ty e, děti e, pracují pod e, nátlakem a je dobré, že přebírají tedy odpovědnost v těchto hnutí. Pro ně je tedy obtížné, když musí pracovat, že musí živit rodinu a tedy z té rodiny je na ně vyvíjen nátlak. Musíte přijít s mnoha myšlenkami a já myslím, že bychom eh, neměli eh, na vás eh, působit v tom smyslu, že bychom neměli dovolovat dětskou práci. Vy se snažíte řešit tu situaci, kterou máte. A rozpočet Bolívie tedy je dobré, že v tom rozpočtu se počítá s těmi institucemi, které by toto eh, kontrolovaly, protože eh, dříve se eh, hovořilo o tom dobře, ale my nemáme legislativní rámec, nemáme nic k dispozici, abychom mohli bojovat proti tomu. Vy jste vypracovali zákon Dali jste mu tento název. Je důležité tedy, že eh, v rozpočtu se s tím počítá tak, aby se eh, zřídily tyto instituce, protože tyto instituce budou eh, chránit děti, pomoc na místě, aby to dítě mohlo říct, Tady jsem byl eh, vykořišťován, protože toto je moje právo. Zde vidím, že Evropská unie by měla přijít eh, s eh, doprovodnými opatřeními, měla by poskytnout to finanční prostředky, když vidím, že jsou instituce, které toto doprovázejí a je na nás, abychom pomohli při realizaci, ale myslím si, že je velmi ambiciozní, že Eh, do pěti eh, let eh, vy, mm, vykořeníte tady tyto příčiny, ale každopádně si zasloužíte naši podporu. Ehm. Děkuji. Pan Zeller. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vyrostl v NDR. To byl stát, který se nazýval státem socialistickým a tam eh, tam se počítalo s prací eh, mládeže a dětí a bylo to možné eh, na venkově o prázdninách, ale nejenom v té době. Děti například se zúčastnili sklizní a já od 14 tam jsem pracoval a lidé, děti které pracovali v závodech, aby si něco viděli. Takže to téma není tak úplně daleko, my jsme to zažili sami a ten krachtale se na NDR nahlížel jako na moderní pokrokový stát. Já vidím, že v Bolívii jsou snahy, aby se vytvořil most mezi eh, tím, že tradičně eh, eh, děti přispívají k obživě rodin protože jinak eh, ta rodina nemá existenciální prostředky k přežití a potom ten mozk k tomu, aby se zaručila nějaká minimální eh, ochrana eh, dětí, tak aby to negativně nepůsobilo na jejich osobní rozvoj. Proto můj dotaz by byl v podobném duchu jako pan Štýr Dobře, takže ten mm, zákon je obecně platný, ale existuje rozdíl mezi tím, když dítě pracuje v rodinném podniku mm, nebo musí prostě přispět jako pracující k obživě rodiny. Na druhé straně se budeme se to postupovat restriktivně, když nějaké velké firmy, velké koncerny, dokonce mezinárodní, eh, by chtěly zaměstnávat děti, tak prostě jenom, aby mohli vyrobit eh, levnější zboží pro světový trh. Eh, přistoupí se i tady k tomuto rozhodnutí v Bolívii, to je, že do určité míry se to dovolí, ale pak určité míry ne. A my víme, že ten zákon je eh, tak platný nebo tak užitečný do té míry, eh, do které stát je ochotný investovat finanční prostředky a také uvalovat eh, sankce a přijít s finančním postihem. Takže toto máte také zohledněno. Děkuji, pan Vencel a potom Laura Sanchez. Děkuji. Já budu taky mluvit španělsky. Eh, nevím, jestli to bude lepší. Já také jsem eh, sousední zemí Německa, já jsem z Polska a tak, jak řekl kolega Celer, eh, u nás jsme to měli podobné, když jsme byli mladí, eh, tak se také pracovalo, ale bylo to také součástí vzdělávání, bylo to v létě. A u nás v Polsku, hlavně ve farmách, na venkově, tam děti i když eh, by měli chodit eh, do školy, tedy mají právo chodit do školy, ale potom po škole eh, pracují, hm, pomáhají rodičům a no, protože potom ta farma přejde na to dítě, no tak ten rodič ho učí a to dítě pracuje na farmě, protože to je dobré pro jeho budoucnost. Dobře, zpět k legislativnímu procesu v Bolívii. Já si myslím, že zde v Evropském parlamentu musíme mít jiný pohled na věc. Zde hovoříme o lidských právech, o právech eh, dětí a žen. Regiony Latinské Ameriky, eh, především Bolívie. Já bych se chtěla zeptat pana velvyslance. Jedná se zde o mm, e, nedostatky ve rozvoji země, tam, kde je chudoba, ta extrémní chudoba, a jestli potom e, se, se ta pravidla změní v případě, že by se změnila ta situace a děti budou mít tedy větší e, právo na vzdělání, protože mě překvapuje, že hovoříme o vlastně odborech, o dětských odborech Eh, v mnoha zemích Evropské unie máme věk 18 let, kdy můžeme teprve eh, hlasovat, můžeme eh, volit naše zástupce, ministry a tak dále. A takže zdá se, že je to takový jev, že se díváme nyní jinak na toto věkové rozhraní. Takže ten dotaz je, když Eh, se zlepší eh, rozvoj v Bolívii, ta situace se zlepší, změní se pravidla, anebo děti budou mít pouze tedy to, toto to tedy jít do školy a potom pracovat. A nebo když budou pracovat, tak jak řekl pan Celer, tak to bude eh, spíš jako učit se pracovat, tak jak jsme to zažili my. A závěrem, někteří už o tom hovořili, ten pocit, co mám já, je, že eh, musíme se dívat jinak. Když se podíváme na ostatní regiony ve světě, včera jsme hovořili eh, například o nerostných surovinách, eh, to je téma, kterým se zabývám, tam je taky důležitá ta práce dětí a žen při těžbě těchto nerostných surovin, ale možná v Bolivii jste našli nějaké řešení. A mohli bychom to možná rozšířit do jiných eh, částí světa. To je také pro nás velmi zajímavá věc. Děkuji, Lola Sanchez. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, děkuji všem panelistům za to, že přišli mezi nás a že nám vysvětlili, v čem spočívá tady tento zákon. Já bych eh, se chtěla tady zamyslet nad tím. Tady se hovořilo o tom, že se kritizuje, že to je legalizace, ale tady v tomto případě to není, že by se něco legalizovalo, prostě se zviditelně něco, co existuje. Už mnoho let se snažíme to vymítit, ale vidíme, že je to eh, téměř nemožné, to velmi obtížné, vedou k tomu hospodářské, strukturální eh, důvody a Evropská unie zde má eh, velkou odpovědnost a v této situaci. Já bych tedy chtěla vědět, zde se hovořilo o těch nadnárodních eh, evropských společnostech. Já bych chtěla vědět, jaká bude pozice EU vůči OSN v případě tohoto nástroje, eh, což bude povinné pro ty nadnárodní společnosti, aby dodržovaly lidská práva. Já vidím, že Evropská unie, jako v mnoha jiných otázkách, má velmi pokrytecký přístup. Na jedné straně máme tedy ty eh, mezinárodní umluvy, nebo máme vztah paternalistický Eh, k těm ostatním rozvojovým zemím a říkáme jim, co mají dělat. Eh, naše hospodářská a obchodní politika je eh, zcela agresivní. Minule jsme, ten minulý bod byl TTIP a je to právě ten výjimečný případ toho, v čem spočívá hospodářská politika EU. A potom, když se tady bijeme v prsa a hovoříme o tom, že jsme zastánci a bojujeme, hájíme lidská práva, ale já bych řekla, nyní ve Španělsku v mé zemi máme 26 eh, eh, procent eh, podvýživy a chudoby kvůli politikám úspor, úspor, které propaguje Evropská komise a kterou podporuje Evropská unie. Takže nebuďme pokrytičtí a nekritizujme zemi, která ví, že je to strukturální problém, je to velice obtížné vymítit. Jak říká dobře pan velvyslanec, musíme jít k těm eh, příčinám, které vedou k tomuto problému. Takže my na jedné straně hájíme lidská práva, ale e, e, e, za zády podporujeme mnoho nadnárodních společností, ale nebudu je tady říkat, protože nebudem dělat reklamy a oni mají na severu Afriky či na jeho východě Asie mají své továrny. Některé z těchto nadnárodních firm jsou španělské a velmi známé značky. Takže já bych vás chtěla podpořit v té vaší odvaze, že Bolívíci přišli s jiným přístupem a nejenom co se týče podstaty tohoto zákona, ale také toho způsobu, jak se přišlo eh, eh, s tímto zákonem, že vy jste dali eh, hlas těm osůbkám, které nemají nikdy hlas a jak řekl pan velvyslanec, oni se stávají, stali tím subjektem práva, takže děkuji a máte naši podporu. Děkuji. Ještě pár dotazů z mé strany. Eh, vaše otázka, eh, děláte rozdíl v eh, té dětské práci? Podle čeho? Na jaké úrovni? A co dětská práce pro třetí strany, abyste nemohli být ve 12 letech zaměstnání nějakým nadnárodním monopolem. Za druhé, náklady na toto opatření. My jsme řekli, že každý prostě by měl být zkontrolován, že by tak rodina měla být také e, nějakým způsobem e, podchycená, sledována. To všechno ale něco stojí. E, pak jsou tady zase na druhé straně třeba přídavky na děti a další věci. Nevím, jestli se to nedá nějakým způsobem zvážit, co proti čemu převažuje, co do objemu finančních nutných prostředků. A zdali tady také plánujete jakýsi takový postupný proces zavírání tedy těchto, této praxe postupného odklánění se od ní E, třeba s, jak je to s dětmi ve školách, e, ve, ve středních a vysokých školách jsou většinou chlapci. U nás se tento trend z, vrátil poměrně nedávno, před nějakými 20 lety. Ale ten e, aspekt genderu si myslím, že je zajímavý a chtěla bych vědět, jestli se o něj také vy zajímáte. A teď další. Pan Kecekrojte. Prosím, já se jmenuji Arian eh, Kurtweiler a jsem šéfem divize pro eh, Latinskou Ameriku. Musím říct, eh, komisi, musím říct, že když tady poslouchám poslankyně a poslance, tak to je opravdu zajímavé. Chtěl bych říct, jaká je naš, jaké je naše stanovisko. Z prezentace pana velvyslance je jasné, že v těch těchto eh, tématech máme otevřené vztahy, téměř přátelské vztahy a je to velice důležité, protože dětská práce je eh, pro Evropskou unii zdrojem velkých obav a to také vyvstává z některých příspěvků. My si prostě eh, dobře uvědomujeme, jak je to s úmluvami MO a s umluvou pro, právě dítěte, OSN a tak dále. To je třeba mít na paměti, je důležité o tom hovořit a také jsme se z Bolívií pustili do politického dialogu i v této věci. Dále. My samozřejmě jako Unie nebudeme hodnotit, jaké zákony Bolivie přijímá a jestli je to dobře či ne. E, my se domníváme, že e, základem jsou ty příslušné úmluvy, na kterých jsme se všichni shodli, které jsme ratifikovali a to zůstane pro nás e, tím referenčním bodem. Od toho budeme odvíjet naší další spolupráci a i ten kontinuální dialog ve všech oblastech, včetně genderu, vzdělávání, zdravotnictví a také e, samozřejmě budeme velmi sledovat ty nejhorší formy dětské práce. A e, pak e, no, především tam, kde půjde o děti, které by eventuálně mohly pracovat pro evropské firmy. To samozřejmě bude především v ohnisku našeho zájmu. O tom bych mohl mluvit dále, ale bohužel na to čas v tuto chvíli není. Takže tohle všechno ano. A teď potom Eh, UNICEF a jeho stanovisko. My to tak eh, vnímáme téměř stoprocentně ale je tady referenční místo Mezinárodní organizace práce a proto čekáme na její eh, hodnocení, na její hodnotící studii a až bude hotová, tak se samozřejmě také nějakým způsobem vymezíme v určité situace v Bolivii. Takže za prvé je třeba si uvědomit, že my se odkazujeme na mezinárodně schválené, ratifikované mezinárodní normy a pak je E, třeba ještě vnímat tento zákon také ve e, světle hodnocení, které provádí v tuto chvíli MOP. A jistě můžeme i v oblasti spolupráce toho dělat víc. Tady byl návrh e, pana profesora ohledně toho ombudsmana na národní či regionální úrovni. To bychom rádi podpořili, stejně jako bychom rádi podpořili Bolivii i v dalších snahách, aby se stala v této uh, věci efektivnější. My také vidíme za, uh, uh, jaksi v rezort tohoto zákona snahu, aby se věci reformovaly. A v tomto směru zákon podporujeme. Děkuji. Takže máme už jenom sedm minut a myslím, že bych teď měl dát slovo pana panu velvyslanci. Byl tady zmíněn několikrát, aby měl příležitost také odpovědět na dotazy, které tu zaznaly, zazněly. Pokusím se být stručný. Dotazů byla celá řada. Jsem velice rád, že tady vnímám značný zájem o tento eh, právní nástroj, o tuto novou cestu, nový způsob, jak věci řešit, který navrhujeme a možná, že by to také mohlo být zajímavé opravdu i pro další lidi. Pokusím se Eh, odpověď na otázky eh, paní předsedkyně a pak se vrátím k těm dalším. Děláme rozdíl mezi v zákonu mezi dětskou prací eh, jako takovou. Ano, děláme. Jsou tam vlastně dvě hlavní rozdílnosti. E, co nazýváme prací a co prací není. Jsou některé činnosti, které se třeba realizují na poli, v rodině nebo v e, rodinných e, podnicích, které jsou součástí. A teď se ale budu hovořit španělsky, eh, které tvoří eh, součást tedy eh, proškolování dětí a jsou součástí kultury, zvyklostí, tak jako zde se hovořilo o Polsku. To je to první odlišení, takže jedna část je toho, co je pracovní aktivita podle tedy těch západních zvyklostí a my to nepovažujeme za práci, my to považujeme za vzdělávání a v tom zákoně je to jasně specifikováno. Ano, eh, rozlišujeme tam eh, ty eh, dva druhy práce. Je to tedy, kdy se jako osoba samostatně výdělečně činná, tedy kdo pracuje sám pro sebe, no a pak osoba, která je zaměstnancem. Jedním z těch eh, nejznámějších eh, případů, tedy ti mladší pěti let, tady někdo o tom hovořil, to je tedy, kdy eh, pracuje osoba sama za sebe. Jsou to děti, které musí pomáhat příjmům rodiny. A měli jsme tady diskuzi na konferenci, kde jsme hovořili o tomto tématu. Tam se hovořilo o tom, že práce eh, těch eh, dětí eh, není proto, že bych chtěli pracovat, že by to nějak bavilo nebo jen tak pro zábavu. Ne, je to prostě absolutně nezbytné pro to, aby ta rodina eh, přežila. A je to eh, kvůli těm hospodářským podmínkám, ve kterých se nacházíme. Takže toto je tedy toto odlišení. Eh, také jsme si byli vědomi, že jaké to jsou potom regulatorní náklady. Musí se vytvořit nějaké veřejné soudy a nějaké jiné institucionální instance, které eh, musí stanovit a eh, toho, jaké to, bude, jaké to budou náklady, eh, které to bude všechno obnášet tu celkovou implementaci. Pan poslanec Štýr řekl, že ten, ta aplikace zákona bude záviset na ochotě vůli vlády tento zákon realizovat. A v našem případě tady existuje opravdu velká ochota a vůle to realizovat a spolupracovat se všemi aktéry, abychom zrealizovali tady tuto legislativu a vláda se k tomu zavázala, jinak bychom ten zákon nepřijali. Takže eh, vážený Ivo, eh, potřebujeme čas, eh, bych se potvrdilo to, co říkám dnes. My jsme ale samozřejmě velmi ochotni tento zákon dodržet, protože je to jenom v našem zájmu. A nejenom eh, uplatnit tento zákon, ale my chceme dostat naše lidi z chudoby. Během posledních deseti let Bolívie dostala 2 miliony osob, tedy 20 naší populace, z extrémní chudoby během těchto posledních deseti let. A ten nejrychlejší pokrok byl zaznamenán během posledních pěti let to, co jsme udělali my, se neudělalo za desetiletí ani za sta let, za stovky let, takže to jsme dosáhli pouze za deset let. E, jestli jsme uvažovali o, o Facing Up Projects, to je těch pět let, e, které jsme si e, dali za cíl, abychom mohli pracovat na těch příčinách, těch strukturálních příčinách, ty root causes, té dětské práci počítá se s tím v té strategii národního rozvoje. A je, si toto má na zřeteli, tento politický dialog, a myslíme si, že je určitě velmi zajímavé, abyste e, sledovali bedlivě, co děláme, stejně tak jako my sledujeme bedlivě, co děláte vy. E, pokud jde o genderovou otázku, tak na to nemám odpověď, jak je to v zákoně, ale eh, samozřejmě existují eh, eh, existuje snaha a zájem o tuto otázku a také násilí páchané na ženách. Ale mohu vám říci, že děláme pokrok nejenom v legislativě, ale také v praxi, tak aby se toto vyřešilo. Dám vám jeden údaj. V říjnu byly volby máme eh, prezidenta a vy, mm, náměstka prezidenta a máme tam 51% žen eh, bylo zvoleno, eh, takže ve dvou, v obou komorách a v, v kabinetu prezidenta Evo Moralese se vždy snažili o rovnost pohlaví. A k těm jednotlivým dotazům, něco už jsem tady zodpověděl. Je tady problém nedostatku rozvoje? Ano, chudoba, to je jako všude na světě. To je stejné, jako bylo v Polsku před, před 100 eh, lety, 20, 30, 40 let, před 20, 30, 40 lety, nebo jak to bylo v Evropě, stejný problém před dvěmi sty lety. Budou mít větší právo na vzdělání, Oni mají právo na vzdělání, v tom zákoně to je, tak jako všechny děti. Musíme se dívat jinak na věk, ano, to je velmi zajímavý dotaz, protože v tom eh, zákoně nebo v rámci té diskuze, která vznikla okolo tohoto zákona, se uvažovalo o tom, abychom diskutovali o tom, eh, co, eh, čemu eh, rozumíme jako... Co chápeme pod pojmem mladiství, co chápeme pod pojmem dítě. A některé politické sektory v politice navrhují, aby mohl, se mohlo volit od 16 let. A také, co je to práce, co je to pracovní aktivita A chtěl bych se vrátit tomu, co řekl Ivo. Ivo Štýr, já také e, sám bych eh, si chtěl e, pogratulovat a gratuluji také všem, že tady tyto rozpory, které máme, tak v jakém duchu se to řeší, protože nezapomeňme na to, že ty jsi přišel s, tou ústní otázku, s tím ústním dotazem v rámci tedy v parlamentu, tedy byl, je, to velice, je to velmi technická záležitost a ty si to uh, převedl na politickou úroveň. Já s tímto postupem nesouhlasím. To je, že něco technické se převede na politickou půdu, má to potom politický dopad. No a tady to máme tady hovoříme o zákoně díky tvé iniciativě a tím pádem se e, ostatní dozví o tom našem zákoně a doufám, že se tento zákon zopakuje i v jiných zemích. Děkuji vám, pane velvyslanče. Omlouvám se, že jsme to museli takto časově omezit, ale bilaterální diskuze mohou pokračovat. Eh, tak eh, musím říct, že ta diskuze byla dobrá, že to teď všichni lépe chápeme, eh, že to bylo užitečné takto pohovořit o vašem zákonu. Eh, pak samozřejmě můžeme hovořit, zdali se to eh, dá přenést jinam, ale to zase by bylo na celou další debatu a budeme se tomu muset věnovat do budoucna. Chci všem poděkovat. Do bodu 18 nemáme žádné otázky, do různého také nic není a příští schůze se bude konat 23. a 24. února. Děkuji vám všem za účast, děkujeme našim hostům a nashledanou.